Good morning. Dobré ráno. Měli bychom začít. První pozad dne je dnes výroční zpráva o jednotném řízení v rámci evropského semestru s výhledem do roku 2016 a sdělení Evropské komise o změněné struktuře. Catherine Styler je Spravodajkou čeká nás první výměna názoru a dávám jí hned slovo. Děkuji mnohokrát paní předsedkyně a děkuji kolegyně a kolegové a zástupci Evropské komise za přítomnost. Před nedávnou dobou jsme hovořili o semestru v roce 2015. Ten rok pořád ještě panuje, ale v tuto chvíli se díváme již dopředu do roku 2016. Konkurenceschopnost Evropské unie a síla jejího hospodářství stojí a padá na vnitřním trhu přes půl miliardy lidí. A Evropská unie tak má šanci být velkým hospodářským globálním hráčem. Ovšem po 20 letech stále vidíme, že tento vnitřní trh nenaplňuje svůj potenciál. Diskutovali jsme o tom včera. Je to hlavně proto, že existují překážky na vnitrostátní úrovni a že nejsou dostatečně prosazována pravidla. Potřebujeme digitální jednotný trh vhodný pro 21. století, tak aby předběhly naše podniky konkurenty a aby spotřebitelé měli přístup ke kvalitním službám a produktům z celé Evropské unie. 21 milionů malých a středních podniků Evropské unii existují, ale pouze 7% z nich předa- prodává přes hranice z různé důvody. To je překvapivé. Z různých důvodů, to je překvapivé. A stojí to totiž různé náklady, existují různé komerční praxe v různých členských státech a různé právní úpravy. Jak říkala včera odpoledne paní komisařka zcela správně, Řádné zavádění pravidel jednotného trhu je zcela zásadní, chceme-li využít všech jeho výhod. A proto je škoda, že v minulém měsíci se ukázalo v hodnotící tabulce, že se zhoršila situace implementace v členských státech oproti minulému roku. Především pokud chceme tedy integrovaný jednotný trh, tak potom se budou muset státy více snažit. Je to čtvrtá zpráva, kterou předkládáme výboru IMCO, je součástí balíčku tří parlamentních zpráv, které se zabývají evropským semestrem pro rok 2016. Zaměřuje se především na strategii vnitřního trhu, roční přehled růstu a další. V předchozích zprávách jsme hovořili o pilíři jednotného trhu v evropském semestru který představuje koordinaci různých politik, které by měly být doplněny různými úrovněmi, ze kterých se posílí reálná ekonomika. Tak, aby tedy tento pilíř řízení evropského semestru šel ruku v ruce s pilířem pro řízení ekonomiky, tak abychom mohli posílit reálnou ekonomiku a oblasti pro růst. Kolega z Evropské komise nám krátce odprezentuje sdělení k dokonění měnové unie, především co se týče změny struktury evropského semestru. Já se budu těšit na jeho příspěvky k tomuto tématu. Musíme se podívat ale na nevyužité oblasti potenciálu a překážky k integraci. Budeme hovořit o účinnosti nástrojů pro řízení a nástrojů, které umožňují integraci jednotného trhu a její vyhodnocení. Jako lejbristka mě připadne škoda, že přestože máme v Evropě vysokou nezaměstnanost, máme pořád nenaplněných 2 miliony pracovních míst, protože na ně nemáme kvalifikované zájemce a pracovníci také nepoužívají veškeré možnosti volného pohybu. Inkluzivita, přístupnost a řádná kvalifikace jsou základním předpokladem toho, aby naši občané byli připraveni pro digitální věk a spotřebitelé všech věkových skupin by mohli využít výhod integrovaného jednotného trhu. Moje zpráva hovoří o tomto. Budu se tedy těšit na prezentaci komise. Máme krátký harmonogram, byť je pravda, hovořili jsme o tom ve výboru u předchozí zprávy nedávno. Nicméně změny procesu eh, semestru jsou velice důležité a je potřeba je řádně zvládnout. Jak jsme konec konců říkali i včera, chceme maximálně využít potenciál jednotného trhu a pracovat co nejefektivněji. Takže děkuji ještě mnohokrát za to, že jste sem dnes přišli a budu se těšit také na příspěvky kolegů a kolegyň, tak abych mohla i vaše myšlenky zapracovat do návrhu zprávy tak abychom mohli do příštího týdne předat k překladu tento návrh. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji. Nyní za EPP stínový zpravodaj Adam Shelfield, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. V posledních letech postihla Evropu krize, která by se neměla opakovat. Byla to krize hospodářská a finanční, která vedla členské státy k přílišnému zadlužení. Evropa na krizi reagovala tak, že provádí reformu hospodářské a měnové unie a máme evropský semestr, který nám umožní řídit hospodářskou politiku. V evropském semestru jde hlavně o navýšení investic, strukturální reformy, rozpočtovou odpovědnost a sociální věci a zaměstnanost. Na tomto seznamu ale chybí cíle, které by měly posílit jednotný trh jako takový. Protože jednotný evropský trh je přece důležitým předpokladem nárůstu hospodářského růstu v Evropě a vytváření pracovních míst následně. Bohužel Evropská komise v roční analýze hospodářského růstu již nepublikuje zprávu o stavu integrace na jednotném trhu. Navýšení konkurenceschopnosti vede ke zvýšení kvalitě služeb a produktu při snížení ceny. Je to proces, který vede k hospodářskému růstu, ale zároveň z něho mají výhody i spotřebitelé, jak jsme konec konců říkali včera a v přítomnosti paní komisařské Alžběty Běnkovské. A proto je důležité řešit deregulaci trhů a podmínek provádění hospodářské činnosti, posílení pozice malých a středních podniků a uvolnění využití energie podnikatelů, ohraničení monopolu a dominantních hráčů na trhu, zvýšení svobody pohybu a přitom si ale stanovit prioritu hospodářského růstu znalostní ekonomiky. A to by mělo jít ruku v ruce také digitalizací i ve státní správě, i v hospodářství. A v této souvislosti náš výbor v tomto stanovisku by měl zdůraznit váhu jednotného trhu pro rozvoj Evropy a také, jak důležité je vzít v úvahu tento pilíř jako jedno z priorit evropského semestru. A já jsem velice rád, že paní zpravodajka to říkala. A vím, že tato priorita možná nebude potřeba ani nějak podporovat, protože je prostě jasná. Ve zprávě nás bude zajímat i řada dalších aspektů, protože se to týká vlastně celého hospodářského rozvoje. Takže v posledním stanovisku také budeme moci pojednat otázky, které nás zajímají nad rámec dnešní úvodní diskuse. Děkuji. Děkuji. Máme za ECR někoho? Děkuji, Vicky. Budu hovořit za pana Suliku, který tady být nemůže dnes, protože teprve přijíždí na bruselské letiště. Budu tady hovořit za něj. Vyřizuje, že není jasné, zdali evropský semestr je vhodnou platformou pro iniciativy, které mají prohlubovat evropský jednotný trh. Chceme-li zlepšit hospodářství Evropské unie obecně, tak zlepšení jednotného trhu by mělo být využito jako hlavní nástroj, a to ze dvou hlavních důvodů. Za prvé, Evropská unie v řadou iniciativ podporuje růst prostřednictvím regulace, větší redistribucí. Nicméně to oslabuje ekonomiku a řadu dalších oblastí. Projekty a pracovní místa financovaná Evropou jsou jasně vidět, ale na druhou stranu není vidět, že existují projekty a pracovní místa, která se ztrácí a nevytvářejí kvůli vyšším daním. Následně řada úspěchů v oblasti ochrany spotřebitelů pochází z toho, že si je zařídí spotřebitelé sami. Další důvod je, že se Evropská unie odchýlila od svého původního názoru. Společný trh byl hlavním pilířem od začátku. Skutečné zjednodušení a zlepšení jednotného trhu nicméně představuje pouze malou část stávající politiky Evropské unie. Evropská unie získává nové pravomoci a chce řešit nové problémy, ale samotný jednotný trh ještě desetiletí nebude dokončen. Je potřeba se soustředit na jednotný trh a nechat problémy, které můžou řešit státy jim. To je také přece v souladu se zásadou subsidiarity. Jednotný trh Bohužel ne všechny činnosti Evropské unie vedoucí k tomuto cíli jsou účinné. Snažíme se snížit administrativní překážky, ale přitom zavádíme nové. Když se podíváte do hlavních iniciativ Evropské unie v posledních letech, tak to uvidíte. Například návrh internetových platform bude vyžadovat vyšší transparentnost společností typu Google, Amazon, Facebook, eBay a podobně. Tyto firmy ponesou vyšší regulační zátěž v Evropské unii než jinde, což může znamenat, že nebudou chtít v EU podnikat. Dalo by se to přirovnat k situaci, která byla před několika lety podepsaná, popsaná Filipem Bigisem, a to, že se Evropská unie snaží chránit před zbytkem prostřednictvím různých bariér a intervenčních postupů. Evropská unie sjednodušuje, si, um, harmonizuje pravidla pro DPH, snaží se zabránit podvodům, ale zároveň tím zvyšuje stávající regulační zátěž pro malé a střední podniky. Juncker chce mít uh, jednotný trh s posílenou sociální dimenzí. Evropská unie by se neměla snažit harmonizovat eh, pravidla jednotlivých členských států. Tolik tady vyřizuje pan kolega. Děkuji. Děkuji, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Kolegyně a kolegové, skupina ALDE vítá zjednodušený proces evropského semestru, ale chce zdůraznit důležitost jednotného trhu pro zajišťování růstu v Evropě. Je potřeba více zdůrazňovat eh, provádění stávající právní úpravy o jednotném trhu v rámci evropského semestru. Mezi aktuální otázky patří plná implementace směrnice o službách. Strukturální reformy eh, trhu služeb, produktů a pracovních trhů v členských státech otevírání těchto trhů v členských státech, lepší fungování, méně, digi- méně administrativní zátěže a digitálnější státní zpráva. Musíme najít nástroje pro uh, měření výkonu jednotného trhu v různých oblastech. Evropská komise by měla spustit postup pro uh, porušování pravidel, pakliže tento evropský proces nedostatečně zajistí implementaci. Členské státy mají povinnost zavádět právní úpravu týkající se jednotného trhu. Dohodli se na tom sami v radě a Evropská komise má povinnost eh, prosazovat tuto implementaci řádným způsobem. To je totiž jediný způsob, jak můžeme zajistit v Evropě dlouhodobý růst. Děkuji. I don't have any... Nikdo další se nehlásí ze stínových zpravodajů, takže Andreas, prosím, stejně jsem vás chtěla vyzvat eh, Eh, paní předsedkyně, já jsem to nemyslel lze, ale vím, jak je e, málo času, proto jsem se chtěl vyhnout tomu, aby na konci, aby byl konec jaksi mé řečnické doby, než, dříve, než bych se dostal ke slovu. Zpráva, o které teď mluvíme, paní kolegyně Slyler, je velmi důležitá pro mě, protože eh, já jsem mm, doprovázel tedy první zprávu komise a jako první jsem ji převzal. A proto je pro mě důležité zmínit tři body, které teď prostě musíme konstatovat. A připojuji se k tomu, co řekl mm, kolega Scheinfeld. My musíme uh, Eh, ten vnitřní trh postavit do centra, jak si to, na ten se musíme zaměřit v rámci toho semestru, protože vnitřní trh přináší blahobyt, který pak můžeme rozdělovat. Scheinfeld eh, všem řekl, že v evropském semestru mluvíme hodně o jiných věcech a zpráva eh, kolegy Rozáty byla minulý týden zamítnuta. Mnoho návrhů z mm, IMCO byly zamítnuto v jiném výboru. Proč? Eh, ne proto, že byly špatné, ale proto, že v hospodářském eh, výboru eh, byly zamítnuty i návrhy z výboru Imploy a proto odmítly i mm, návrhy z ostatních výborů. To je bohužel logika v tomto parlamentu. A nakonec to vedlo jenom k tomu, že mezi tím celá zpráva o evropském semestru v minulém Štrasburku byla zamítnuta. Druhá věc, ehm, hospodářský výbor připravuje rezoluci, která se ovšem zase nezabývá evropským eh, semestrem a tím, co podporuje růst, ale tentokrát jde o to, jak silný mě ehm, má být zapojen parlament do makroekonomického řízení. Především um, um, Levice si chce stěžovat, že spolurozhodování neexistuje. Ono sice existuje, ale nikoli v makroekonomickém řízení, ale e, ve vnitřním trhu. Proto se to navzájem odporuje, je to čistě politické a proto bych byl rád, kdyby se Katrin podařilo v sociálně demokratické frakci najít většinu pro to, abychom respektovali spolurozhodování, kde existuje, totiž vnitřního trhu a nikoli makroekonomické řízení evropského semestru. E, výroční e, zpráva o růstu Eh, bude, mm, to bude mít také zpravodaj SAD, proto je důležité, abychom o tom dále jednali. Ta myšlenka evropského semestru byla, aby ti, kteří na, vnitro, na, na mm, úrovni členských států ovlivňují rozhodování, totiž národní poslanci, abychom s nimi jednali, abychom zjistili, jak, nebo abychom mm, se pokusili zjistit, aby nedocházelo tedy k vytvoření pevnosti Evropa. Musíme se zabývat podobnými tématy, protože v tomto... Andres, můžete zpomalit? Ale nepřerušíte mě. Já vás nepřeruším, času je dost, ale já chci slyšet, co říkáte. Takže pomalu. Když kolegyně von Busoit uh, eh, informovala o tom, že hrozí, že evropský semestr přispěje k tomu, že vytvoříme pevnost Evropa, tak to považuji za trošičku takovou televizní debatu, protože je tomu tak, že jsme v té souvislosti vždy kladli na to, důraz na to, že to neděláme, že s národními eh, kolegy to projednáváme v rámci semestru. Je důležité, aby zpráva semestru eh, byla podpořena velkou většinou v tomto výboru, velkých frakcí, aby v hospodářském výboru ne, nedošlo zase k tomu, že to zůstane na okraji. Musíme mluvit o otázkách, které, díky kterým se vnitřní trh dostává dál, otevírání trhu, služeb, boží a podobně. Ale to se nám podaří pouze, když evropský semestr nebude jenom diskuse o makroekonomickém řízení, ale Eh, vnitřní trh tam se hraje rozhodující roli, což se v posledních letech vůbec nepovedlo, protože odpovědný výbor se zabýva, chtěl zabývat jinými tématy. Možná bychom teď s tím novým návrh, novými návrhy paní Běnkovské mohli přijít s novým návrhem a z našeho hlediska eh, velké frakce si přejí, aby legislativa Eh, mm, byla vlastně eh, skutečnou možností, jak eh, zabránit národní parlamentu, aby se zaměřovali na vlastní na záležitosti místo, aby hledali skutečně evropskou strategii. Děkuji za pozornost. Děkuji, pan Bozáty. Naši tlumočníci jsou vynikající, ale toto je velice složitá oblast, takže já jsem to pochopila takže se musíme zaměřovat na vnitřní trh, ne pouze makroekonomické aspekty, protože to je v kompetenci ekon, nikoli vnitřního trhu. Mimo jiné. Děkuji, pane Bosa. Thank you, Chair. Uh, I think we are all keen on having... Děkuji. Cíl, aby byl vnitřní trh plně implementován v Evropské unii. Um, Tady je před námi ještě spousta práce. Já sdílím názor kolegů, že jsou tady ještě důležité překážky, především v eh, trhu služeb, ale i jinde. Eh, toto je naším cílem a měli bychom se ho pokusit dosáhnout. Eh, nicméně oddělený pilíř pro vnitřní trh v rámci semestru, ruského semestru vyvolává pochybnosti, především právní a procedurální. První otázka, kterou mám na komisi a na zpravodaje, protože ty dvě věci, vnitřní trh a evropský semestr, mají různý právní základ. Jak to tedy dostat do jednoho dokumentu, že vnitřní trh je společná evropská politika, přičemž evropský semestr je rámec, v rámci kterého členské státy koordinují svoji politiku v oblasti makroekonomiky a strukturální politiky. Pravidla implementace a pracovní postupy v obou oblastech jsou různé. To je tedy moje první otázka. Hmm, druhá. V evropském semestru máme seznam indikátorů, které se používají jako benchmarky na hodnocení um, výsledku jednotlivých členských zemí. Nemáme ale podobný sadu indikátorů pro vnitřní trh. Abych ty dvě věci šly dohromady, tak potřebujeme systém měření pokroku při implementaci vnitřního trhu, což by bylo velmi užitečné, kdybychom to měli, ale moje otázka na komisi je, zda jsme připraveni to mít. A na závěr otázka CSR. Oni eh, formulují doporučení, které se přijímají, které přijímají členské státy, přičemž pro vnitřní trh rozhoduje komise o implementaci. A státy, členské státy, prostě mají jenom implementovat. Bez nějakých praktických diskusí. Takže to je zase jiný procedurální aspekt těchto dvou oblastech. Takže my jsme všichni pro pilíř vnitřního trhu v rámci evropského semestru, ale jak toho dosáhnout konsistentně, abychom měli dokument, který by implementovaly členské státy a nespochybnili ho členské státy. Děkuji. Děkuji za komisi. Děkuji, paní předsedkyně. Sekretariát mě pozval, abych vysvětlil poslední změny v evropském semestru, tak jak byly v eh, sdělení se října o prohloubení eh, hospodářské a měnové unie. Mm, takže to bych chtěl dělat jako první a pak se budu věnovat konkrétním otázkám. Než tedy mm, začnu mluvit o tom sdělení i když evropský semestr dosáhl mm, nebo získal vysoký politický profil v posledních pěti letech a věnuje se mu velká mm, pozornost, jako kdyby to bylo hlavní eh, bod politického, ekonomického rozhodování. Nicméně můžete toho zapojovat více aktérů, více výborů, více členských států do těch diskusí ale hlavní otázka o evropském semestru je jeho dopad. Některé členské státy mluvily o implementačním deficitu na vnitřním trhu, ale také existuje implementační deficit v evropském semestru a jsou tam různé analýzy, některé více optimistické než jiné. Ale klíčový problém s tím semestrem je implementace. My přijímáme specifická doporučení, za rok se k tomu vrátíme. Zda tedy byly přijaty a implementovány nebo vedly k nějakým změnám. A pak vidíme, že implementační výsledky jsou smíšené. Proto hlavním eh, cílem pro nás komisi není ani tak se zabývat procesy, ale podívat se na to, jak ehm, ten dopad tohoto, této aktivity vlastně zvětšit. Než přejdu k těm novým změnám, chci zmínit změny, které Junkrova komise již provedla. Minulý rok došlo k streamliningu, ta doporučení jsou specifičtější s tím, že se zjednodušením eh, budou mm, měřitelná doporučení pro specifická pro státy. My jsme e, upravili e, cyklus e, přípravy dokumentu, máme více času na dialog s národními orgány, národními parlamenty a doufáme zase, že to bude mít pozitivní dopad na přijímání a implementaci doporučení členských zemí. K tomu sdělení, které následuje po zprávě pěti předsedů a zavádí řadu změn do evropského semestru, které se nyní implementují. Dvě z nich mají zlepšit kvalitu analýzy a eh, kom, mm, komplexu těch doporučení. Jak víte, tak pět předsedů doporučilo, abychom eh, podpořili dimenzi eurozóny v evropském semestru abychom se více zaměřili na agregovaný efekt eh, problémů eurozóny a více sledovali fiskální agregáty a také spillovers v eurozóně, co se týče strukturálních reform. Tento závazek komise převzala, je implementován. Příští týden uvidíte v výroční zprávě o růstu větší pozornost um, eurozóně a také uvidíte, že předložím specifická doporučení pro eurozónu v tuto chvíli, ale až na jaře, což by mělo zvýšit kvalitu politického rozhodování. Dále komise se zavázala zkvalitnit ehm, začlenění sociálního e, aspektu a zaměstnanosti do evropského semestru e, několika způsoby. Ale v tom balíčku, který uvidíte příští týden, kdy bude přijat, je e, scoreboard pro makroekonomické nerovnováhy, který plně integruje tři nové indikátory politiky zaměstnanosti. My tedy platíme, věnujeme větší pozornost dopadu politiky na zaměstnanost v kontextu evropského semestru. Máme dva nové aspekty eh, doporučení, které, jak doufáme, zlepší implementaci. O tom jsem zmínil už na začátku, že to je hlavní problém co se týče strukturálních politik, tak my chceme zlepšit implementaci tím, že e, zlepšíme benchmarky. To znamená e, předkládání benchmarku, měření pokroku členských zemí. E, nyní se bude měřit trvale, průběžně v kontextu semestru Ehm, zaměření bude na trhy práce, konkurenceschopnost, podnikatelské prostředí, veřejnou zprávu a zdanění. Nyní se diskutuje na eh, generálním sekretariátu mezi jednotlivými DG, jak to bude fungovat v praxi. Poslední navrhovaná reforma eh, je zaměřit se více na praktickou podporu členských zemí, aby implementovali reformy, které jsou v doporučeních pro jednotlivé státy. Ehm, je snaha sladit výdaje ze strukturálních fondů se strukturálními změnami, které jsou třeba v jednotlivých zemích. Hm, také posoudíme, jak lépe mm, využít nová ustanovení v kohezních fondech. To znamená, pokud členský stát nedodržuje postupy pro nadměrný deficit nebo eh, doporučení pro mm, makroekonomické nerovnováhy, tak strukturální fondy bude možné eh, přerušit, pozastavit. Také eh, existuje podpůrná služba pro strukturální reformy, ze zkušeností Kypru a Řecka tato nová služba bude poskytovat praktickou pomoc členským státům při implementaci reform. Abych zmínil vnitřní trh, rozměr vnitřního trhu, Celá řada těchto věcí je zajímavých, především benchmarking integrace eh, benchmarkingu do evropského semestru. To by mohl být důležitý prvek, to znamená benchmarking konkurenceschopnosti, eh, podnikatelského prostředí, veřejné zprávy. Návrh, aby existovaly eh, body pro konkurenceschopnost v každém členském státě, by eh, vedly k zaměření na konkurenceschopnost a dimenzi vnitřního trhu. Mm, neformální výměna. Eh, kolegové z DG Grow jsou mnohem více integrováni do rozhodování v rámci komise o evropském semestru. Dříve to byl sekretář, na sekretář DG Active DG Employment. DG Grow je mm, tedy již plně integrováno do toho hlavního Eh, klubu těch klíčových DG. Um, Omlouvám se, musím ještě na okamžik eh, předat slovo DG Grow. Já chci zareagovat na to, co řekl pan Scheinfeld a pan Rozáty. Jak víte, tak v rámci balíčku pro jednotný trh komise vydala v říjnu také zprávu o stavu integrace a konkurenceschopnosti na jednotném trhu. My tuto zprávu vnímáme jako jakýsi příspěvek sloužící dvěma účelům. Jednak podporuje strategii pro jednotný trh a jednak nabízí další vstupní informace do evropského semestru, především z hlediska jednotného trhu a konkurenceschopnosti. Je potřeba konkurenceschopnost a jednotný trh vnímat provázaně, protože společně mají velký dopad na produktivitu, na investice a tak dále. Myslíme si, že tato zpráva má přidanou hodnotu, protože přináší eh, prokazatelné informace jako vstupní informace pro evropský semestr a my jsme samozřejmě otevřeni dalším diskuzím ohledně použití těchto informací. A poslední poznámka. Myslím si, že panuje schoda ohledně toho, že potřebujeme silnou makroekonomickou dimenzi a dimenzi konkurenceschopnosti v rámci evropského semestru, že to musí být také eh, obsaženo eh, v ve screeningu pro jednotlivé země a tímto způsobem chceme také pokračovat. Děkuji. Paní předsedkyně, Kesy, vyjádřete se na závěr. Ano, děkuji. Eh, chystáme se eh, hlasovat. Eh, vzhledem tomu, co teď řeklo DG Grow, musím říct, že s tím souhlasím. Jednotný trh musí být nedílnou součástí procesu evropského semestru. Pan Rozate se ptal, jak to zajistit. Já myslím, že vzájemnou spolupráci a tím, že najdeme řešení pro přetrvávající problémy, například počívající v tom, že v minulosti jsme dávali určitá doporučení, která pak nebyla vzata v potaz. Takže já budu velice ráda, pokud eh, k mé zprávě předložíte další postřehy, vaše vlastní nápady. Také vítám to, co řekla komise včera, pokud jde o problémy na jednotném trhu, zejména pokud jde o prosazování legislativy a tak dále. Na to narážíme i v procesu evropského semestru. Vidíme, že ty problémy jsou v podstatě schodné. Přesto se velice těším na vaše další postřehy, protože až koncem příštího týdne půjde moje zpráva k překladu, takže v tuto chvíli ještě máme prostor pro další doplnění či úpravy. Děkuji, vážení kolegové, za to, že jste tady byli dnes eh, při této diskuzi. Vím, že se teď chystáme hlasovat, proto ostatní kolegové přicházejí. Děkuji tedy všem ještě jednou, děkuji také komisi za eh, dosavadní dialog a těším se na další spolupráci. Thank you. We're just going to take a couple of minutes before we start the vote. Máme ještě několik málo minutek, než začneme hlasovat. So we are moving on. Děkuji všem kolegům za to, že dorazili na dnešní hlasování. Máme před sebou výroční zprávu o politice konkurenceschopnosti. Tuto zprávu zpracoval pan Koferaty. So I'll move straight to the vote. Přistoupíme tedy rovnou k hlasování. Kompromis 1 a kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? schváleno. Kompromis B. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. Kompromis C. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. Kompromis D. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. Návrh 15. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? padá 16, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, Ečko, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, Fko, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, není trojka a návrh, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 26, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 27, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 28, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, G. Kdo je pro? Proti, zdržel se někdo schváleno, H. Kdo je pro? Proti, zdržel se někdo schváleno, 35, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo schváleno, I. Kdo je pro? proti, zdržel se někdo schváleno, 37, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, je, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, K, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, L, kdo je, pardon, 43, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 46, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 50, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, L, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, schváleno. 51. jedna, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, schváleno. 53, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, schváleno. 54, pro, proti, zdržel se někdo, schváleno. 56, pro, proti, zdržel se někdo, schváleno. 57, pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 59 pro, proti. Ještě to ověříme elektronicky. I think it's passed. Myslím, že to bylo přijato. One S&D too many. Za socialisty hlasuje o jednoho poslance více. <laughs> okay. Okay, done. Uzavíráme hlasování, takže schváleno. Nyní 60. Kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno a nyní hlasujeme o návrhu stanoviska. Ještě tři nám chybí, tři neodhlasovali. Ještě jeden poslanec neodhlasoval, teď už všichni hlasovali. Teď budeme hlasovat An eh, blok, pokud nejste proti, budeme hlasovat eh, o výstupu z trialogu o zprávě White, eh, o ochranných pomůckách, lanovkách a o plynových zařízeních a blok všechna vy jste proti, dobře, takže postupujeme postupně Istueres White, kdo je pro. Hlasujeme elektronicky. Třicet čtyři hlasů pro, dva proti. Čtyři poslanci se zdrželi, gratuluji. Už jste to teď nastavil, tu laťku. Nyní eh, zpráva Ford. Eh, o osobních ochranných pomůckách. Můžeme hlasovat. Ještě na jednoho poslance čekáme, jeden z vás neodhlasoval. Končím hlasování. 32 hlasů pro, 4 proti. Není zpráva Steiler o plynových zařízeních. Můžete hlasovat. 34 hlasů pro, 2 proti. Denisy, dívala jsem se na vás, sledovala jsem vás. Děkuji za hlasování. A nyní zpráva Rozier. Um, ta se týká doporučení Evropské komise pro jednání o dohodě o obchodu se službami, tedy TISA. Takže, pozněvací návrh 1. Pro. Proti. Zdrželi se. Ověřit. Zamítnuto. budeme celkem kontrolovat. Kompromisní návrh 1, oddělené, kde je pro první část, proti, zdrželi se, přijato, druhá část, pro, proti, zdrželi se, vy jste pro, aha. Takže druhá část, přijato. Teď, se návrh 3, pro, proti, ověřit. Zamítnuto. Čtyři, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato pět, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis dva. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Pozněvací návrh 6, text navíc, kde pro, proti, zdrželi se, ověřit. Přijato. Pozněvací návrh 10 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromisní návrh 3, pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozněvací návrh 18, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 17, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 21 pro, proti, ověříme. 21. Přijato. Co pak? Chviličku mě dejte. Znova? Proč? Protože mu nepřijalo hlasovací zařízení hlas. Proto. Omlouvám se Marku, on prostě řekl, že mu nefunguje Možná je to jenom jeden hlas, kdo ví. Takže zamítnuto. Kompromis zamítnut. Pro? A kompromis 4 pro, proti zdrželi se přijato. Kompromis 25, kde je pro, proti ověříme. Přijato. Pozněvací návrh 27 pro, proti, ověříme. Jeden přibývá u EPP. Tak, dobrá. Zamítnuto. Kompromis 5. Pro. Proti. Ověříme. Zamítnuto. Takže Kompromis 5 nebyl přijat. Otázka tedy je, jestli budeme hlasovat o 32. Tiše, tiše. Takže teď budeme hlasovat o pozněvacím návrhu 32. 32, prosím. 32. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Zamítnuto. 34 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 35 pro, zdrželi se, přijato. 36 pro, ano, 36 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 37 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 38 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 39 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 40 staženo, 41 pro, proti, zdrži, ověříme. Přijato. Kompromisní návrh 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 42. Text navíc. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Zamítnuto. Kompromis 9a oddělený ve dvou částech. První část, kde je pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Pardon, omlouvám se, přijato. Omlouvám se. Takže celý kompromis 9a byl přijat. 51. To bylo staženo nebo odpadá, takže teď 59. Ne, 57 ještě. Okay, we're going to vote. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 57 pro. 57, prosím. Pro. Proti. Zdrželi se. Já mám pocit, že to bylo zamítnuto, ale uvěříme. O jeden hlas. 59 pro, proti, ověříme. Přijato. Kompromisní návrh 8 pro, Proti? Mám pocit, že to bylo zamítnuto, ale uvěříme. Ano, zamítnuto. Takže teď musíme hlasovat o 61. Pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 62. Ve dvou částech. První část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Druhá část. Pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 60. Kde, eh, pardon, to odpadlo. Moment, protože my jsme nepřijali kompromis. Dobrá. Takže. 67 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto, kompromis 9 pro, proti, zdrželi se přijato. 68 to odpadá, 72 kde se přidají slova absolutně recipročně, kde pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Teď. Odstavec. Pozměňovací návrh 74. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 10. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 75 jako text navíc, je pro, proti, Můžeme se to ověřit? Zamítnuto. Nebo ne? Ano. Pozměňovací návrh 79 pro proti, zdrželi se přijato, 80 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 81 pro, proti, zdrželi se. Přijato 82 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 83 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 84. Ne, to bylo přijato. Pardon, tak ještě jednou. 83 pro, proti, zdrželi se. Přijato, pardon, 84 pro, proti, zdrželi se. Přijato 85 pro, proti, ověříme. Zamítnuto. 86 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Přijato. 87. 87. Byl pozměňovací návrh 21 schválen? Nebyl. Takže 87 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Přijato. 88 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 89 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 90 a 91 společně pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 92 pro, proti, uvěříme. Zamítnuto. 93. Pro. Proti. Zdrželi se. Já mám pocit, že to bylo zamítnuto. Zamítnuto. 96 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 94 pro, proti, Můžeme si to ověřit? 94, prosím. Přijato. 95 je slučitelný z 94, takže budeme hlasovat jako text navíc. Kdo je pro? Proti? Můžeme si to ověřit? Přijato. 97 pro, proti, ověříme. Dobrá. Zamítnuto. 98 pro, proti, ověříme. Ještě jeden. Uzavíráme hlasování. Zamítnuto. 99 pro, proti, ověříme. Přijato. 100 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 101 pro, proti, Uvěříme. Myslím, že to bylo zamítnuto. Zamítnuto. 102 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 103 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 104 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Dobrá. A hlasování o stanovisku pozměněné verzi. Dita, prosím, chce něco říci. Jedna ze skupin požádala o krátkou diskusi před hlasováním, takže zrušíme toto hlasování a budeme hlasovat, a až se objeví na, hodinkách v sál, na hodinách v sále 10.15. 10.15 je konec a harmonogramu u některých to bude těsně pozněvací návrhu, takže dáme jim čtyři minuty. Um, is everybody ready? Jste připraveni? Nejste. Dobrá, tak ještě, v té, ještě minutu. we cannot manage without our secretariat. Thank you. Bez sekretariátu to nezvládneme. Musím říci, že tedy takto natěsno to z mých zkušeností nebylo nikdy, takže děkuji za trpělivost. Budeme hlasovat. Závěrečné hlasování. Okay. This means... Takže to znamená, že zpráva byla zamítnuta, takže leda ti, kteří se zdrželi, by změnili názor, což se asi nestane, tak to znamená, že výbor IMCO nebude mít stanovisko k obchodování se službami. A uděláme ze sebe hlupáky. Well, Paní zpravodajka by ráda něco oznámila. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Poprosíme o ticho. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Je škoda, že výbor IMKO se nevyjádří k této dohodě o obchodu se službami. Nicméně pro naší skupiny tam to znamená, že tam nebudou určité věci, které jsme chtěli během hlasování, a například reciprocita a řízení rozdílu, tak jako to bylo diskutováno a zamítnuto v transatlantické dohodě. Takže stanovisko, které by mělo toto ustanovení, to pro nás nebylo přijatelné, takže v tomto případě jsme hlasovali v podstatě proti textu tak, jako vyšel z konečného hlasování. Um, would any of the other... Chce někdo ze stěnových zpravodajů si vzít slovo? Nechce. Děkuji. Budeme pokračovat s dalším bodem a dáme pár minut těm, kteří chtějí odejít. Um, this seems an incredibly long... Zdá se, že už to bylo před eh, velice dávnou dobou, snad eh, před rokem, loni v prosinci, kdy koordinátoři ve výboru požádali o vypracování studie o hráčích OTT o zprostředkovatelích eh, online. Studie byla zadána VIC Consult a TNO. A my jsme velice rádi, že dnes eh, máme možnost eh, setkat se s odborníky z VIC Consult a TNO a že si vyslechneme prezentaci studie k hráčům OTT a zprostředkovatelům online. Předám tedy bez prodlení eh, slovo našim eh, hostům. Prosím. Yes. Thank you very, thank you very... Děkuji. Jmenuji se eh, Bos Kotering, mám tady kolegy z Vic Consult Skota Markusen a Ilsu Kotlovič. Já vystoupím z první části prezentace, pak předám v druhé části slovo kolegyni Ilze. Paní předsedkyně, poprosím o stlumení světel, abychom na prezentaci dobře viděli. Děkuji. Měl bych asi říci, že pan Peter Noren tady dnes nemůže být, takže vystoupíme i jeho jménem. Ja. Okay, so, uh, the study is on... Tato studie se týká hráčů OTT, over the top, a zaměříme se na čtyři oblasti. Na podnikatelský model, uh, který vzniká uh, v prostředí OTT. Podíváme se na náklady a překážky pro rozvoj OTT. Ve třetí části Ilsa pohovoří o regulačním prostředí, zejména pokud jde o stav Evropy ve srovnání s USA. A na závěr Eh, učiníme určitá doporučení k digitální politice a pak eh, dáme prostor pro vaše dotazy. Teď jsem přeskočil až příliš daleko v prezentaci, vrátím se tedy zpět. Klíčovou součástí naší studie bylo to, abychom si zúžili rozsah a definici hráčů OTT. Můžeme o tom samozřejmě vést dlouhou diskuzi, já tedy vysvětlím náš přístup. Samozřejmě, že definice nějaká jednotná, odsouhlasená není, některým se vůbec tento termín nepozdává, ale v tom horním eh, grafu vidíte explozi služeb, k níž eh, došlo, a jsou to služby poskytované přes internet. To je značně odlišná situace oproti tradičním telekomunikačním poskytovatelům, kteří poskytují své služby eh, tradičním způsobem, mají kontrolu i nad distribučními sítěmi. Naopak služby online eh, si konkurují napřímo když se vezmete telefonické služby a SMSky, to jsou ty tradiční eh, služby, tak těm konkurují, ale navíc poskytují i další služby online. My jsme se tedy soustředili na ty služby online, které se konkurují napřímo eh, se, se službami, které nabízejí tradiční telekomunikační eh, operátoři. Díváme se tedy především na substituční efekt. Je to poměrně komplikované, nicméně vysvětlíme si to během prezentace. Asi všichni víme, o jaké služby se jedná. Jsou to služby typu Skype, Netflix, jsou to služby, s nimiž se vlastně asi všichni obeznámeni. Dostaneme se k tomu za okamžik. Poprosím o další slide. Myslím, že eh, zcela zjevné je, a vidíme to běžně na obrazovkách a na svých telefonech, že poskytovatelé OTT eh, způsobili takový rušivý vstup eh, na trh. Tady vidíte ten první graf, který nám ukazuje dopad vstupu hráčů OTT na trh oproti tradičním poskytovatelům. Je to sice drobným písmem, ale vidíte eh, ty růžové sloupečky, což je objem eh, eh, textových zpráv přes OTT, zatímco tmavě modré jsou tradiční SMSky, takže pokud je o platformy, ty jsou hm, různorodé, WhatsApp, Facebook a všechny tyto získaly postupně obrovský podíl. Eh, ten graf vpravo, tam se nemusíte dívat přesně na ty hodnoty, ale vidíte vývoj, tu tendenci, vidíte ten postupný eh, propad u tradičních poskytovatelů telekomunikačních eh, služeb. Je tady tedy obrovský záporný mm, dopad na tradiční firmy, například u textových zpráv, kdy najednou onlineové textové zprávy získávají převahu. To též platí u médií. První graf ukazuje růst, celkový růst internetového provozu, tak jak to změřil Cisco, a zhruba vidíte trojnásobný nárůst, pokud jde o objem údajů během posledních pěti let a i do budoucna a vidíte tam obrovský podíl eh, videodat. Podíváme se teď na ten spodní graf a když se tam vezmeme mm, eh, video on demand eh, předplacené, tak eh, tam vidíte obrovský předpokládaný nárůst směrem k roku 2018 až na 70 Vidíte, že obrovský provoz připadá na online video firmy typu služby typu Netflix. Chtěl jsem použít eh, ukazovátko, ale nějak mi to nefunguje. Eh, tak tady vidíte, že ta situace tedy způsobuje na trhu velké napětí i určité obavy. Tradiční telekomunikační firmy přicházejí o příjmy, někteří tvrdí, že situace na trhu není eh, spravedlivá, férová. Vidíte tady už konkrétní údaje, pokud jde o konkrétní čísla, Scott vám je pak může poskytnout. Pokud začneme s regulací v jakékoliv části trhu a pokusíme se narovnat trh mezi evropskými službami online a dalšími síťovými eh, službami, tak eh, se možná budeme vzdalovat eh, vývoji v mezinárodním prostředí. Způsobili bychom tam další nerovnováhu, takže pokud budeme hovořit o narovnání podmínek hry, tak musíme zvážit eh, také prostředí evropské versus eh, americké či obecně eh, mezinárodní. Je to tedy debata více než komplikovaná. zde vidíte eh, analýzu toho, jak si vede Evropa v eh, OTT. Zda digitální revoluce eh, je vnímána spíše jako hrozba či příležitost. Většinou je to kombinace obého, i v tomto případě tomu tak je. Jsou tady samozřejmě pozitivní věci, ale zároveň i hrozby. Když se podíváte na čísla Netflixu z toho předchozího slajdu, víme, jaké um, jsou tady pozitiva a nevýhody. A pokud se podíváme na ty mm, silné stránky, tak vzhledem tomu, že se internet vyvíjí směrem uh, k internetu věcí, také se více objevují internetové startupy a scale-upy, tak uh, to bude možná eh, pokračovat eh, dále, tato tendence. Chtěl bych, eh, pokud se dostanu na další slide, tomu uvést konkrétní příklady. Rád bych se teď vrátil o jeden slide dozadu, ale nefunguje mi to. Možná já se to snažím posouvat a, a kolegyně vepředu e, taky. Můžeme jít ještě trošku dopředu o jeden slide a ještě o jeden. Takže z technologického hlediska, když e, se podíváme na startupy začínající firmy, tak e, je tady 2,5 eh, tisíce eh, takových registrovaných eh, startupů v oblasti IoT, tedy internetu věcí. Vidíme, že tady se aktivity, inovace rozvíjejí a v podobně, podobně silně v Evropě i ve Spojených státech amerických. Dochází tady k tomu přesunu k velkým datům, k, k IoT. A tady je tedy v sázce poměrně hodně, jsou zde velké příležitosti. Statistické údaje naznačují, že veškeré programy pro eh, začínající firmy aby se měli soustředit na to, eh, že 60 až 70 eh, těchto firm se bude zaměřovat na, na IoT v příštích letech. Teď se dostáváme k části eh, OTT. Eh, většina eh, hráčů OTT i nadcházejících hráčů OTT mm, to jsou většinou začínající firmy, startupy, které se postupně rozrůstají a jak všichni víme, tak sehrávají zásadní roli, pokud jde o podporu inovací a ekonomického růstu. Já tady mám statistiky z roku 2014 ze Spojeného království a ukazuje se, že Jedno eh, procento takzvaných scale-upů, tedy v eh, začínajících firm, které se pak eh, rozrůstají, expandují, tak jsou to firmy, které generují 38 ekonomického růstu a v podstatě dvě třetiny všech nových pracovních míst. Tak tomu bylo tedy v loňském roce ve Spojeném království. To znamená, že ten růstový potenciál je tady, je tady obrovský. Jsou to firmy, které zaměstnávají alespoň 10 lidí a během eh, roku se eh, dokázaly eh, rozrůst zásadním způsobem. Nicméně Evropa má hodně začínajících firm, bohužel jenom malé procento z nich se pak skutečně expanzivně rozroste. Například Skype a Spotify to jsou firmy založené v Evropě, ale tady proběhl ten zásadní vývoj, ale aby dokázali dále expandovat, eh, tak se museli přesunout do Spojených států, měli tam lepší přístup k financím, větší trh eh, a umožnilo jim to eh, uplatnit rychlejší růstový biznesový model. Podobně to platí pro tady Spotify a další firmy, které vyrostly tady, vznikly tady v Evropě, ale aby dokázali rychle expandovat, museli se přesunout do Spojených států. Podobný příklad je Netflix, který se obrovským způsobem rozrůstá ve Spojených eh, státech, zatímco v Evropské unii má značné potíže s poskytováním eh, obsahu a s přístupňováním obsahu. To jsou tedy příklady firm, které bychom mohli dále podporovat v růstu a bohužel se to neděje. Ještě než předám slovo kolegyni, tak eh, se chci zmínit o hlavních třech druzích překážek, s nimi se potýkají eh, firmy OTT. Samozřejmě jsou tady překážky podobně jako ve Spojených státech, eh, ale u nás firmy narážejí na skleněný strop ze tří důvodů. V první eh, skupině jsou eh, překážky vysoké úrovně. Jsou to určité komplikovanosti při eh, podnikání v jiných členských státech, jsou to regulační překážky, zejména v oblasti DPH, což by se mohlo změnit s novým nařízením, které vstoupí v platnost v lednu nebo vstoupilo v platnost v lednu 2015, mělo zlepšit situaci, ale podle dosavadních průzkumů eh, se tak neděje. Obecně tedy náklady na dodržování legislativy jsou mnohem vyšší zde pro malé a střední eh, podniky než eh, tedy v zámoří. To je velice významná překážka a vychází nám konsistentně ve všech průzkumech. To znamená, že pro firmy je obtížné naplňovat legislativní požadavky. Druhá skupina překážek se týká toho, že firmy OTT vzniknou a potřebují růst, potřebují se eh, přesouvat do dalších zemí. A Každá firma eh, OTT je založena na zpracování obrovského eh, objemu údajů a tady naráží na klíčovou překážku v tom, že ten jejich klíčový produkt nemůže eh, se volně, nemůže volně plynout po Evropě, šířit se plynule po Evropě, naráží na překážky, je potřeba zakládat to poskytování služeb v každé jednotlivé zemi. Sice k tomu existuje jednotná legislativa, evropská legislativa, ale je různě interpretována. Druhá věc, dochází k fragmentovanému provádění regulace o ochraně E, údajů v Evropě a problémem je také geoblocking. E, to brání šíření obsahu mezi zeměmi. A třetí druh překážek to je přístup ke kapitálu. To platilo právě pro Spotify například. E, uváděli jako hlavní důvod, proč se přesunuli do USA, že tam měli snažší přístup k rizikovému kapitálu než v Evropě. V Evropě 80 všech půjček, které získávají malé a střední podniky, to jsou bankovní půjčky. Ehm, je to v podstatě hlavní zdroj, eh, zatímco eh, ve Spojených státech eh, jsou to i, je to i rizikový kapitál a ty možnosti jsou tam tedy jiné, je to jiná kultura. Ve Spojených eh, státech eh, funguje také eh, mnohem koordinovaněji a propojeněji. Trh rizikového kapitálu je možné získat větší objemy financování mnohem rychleji, zatímco u nás je trh segregovaný. A poslední věc, o které se vede velká diskuze, je samozřejmě výborné, že Skype a Spotify se podařilo takto expandovat eh, díky přechodu do eh, USA, ale lepší by bylo, kdyby expandovali v Evropě, kdyby ty prostředky a následně tedy i příjmy, které získávají, eh, byly reinvestovány tady v Evropě. Pokud dojde k přesunu těchto firm do Spojených států, tak už se to samozřejmě neděje. Takže o tom se teď vede obrovská diskuze, abychom ty startupy podpořili také v expanzi Eh, v rámci Evropské unie. To je ode mě vše. Předám teď slovo kolegyně. Děkuji. Eh, poprosím tedy o další slide. Bas eh, tady s vámi probral horizontální záležitosti a problémy, s nimi se potýkají malé a střední podniky, kdy se snaží eh, začít podnikat v Evropě a expandovat zde. Teď se podíváme na to, co si eh, tyto firmy myslí o eh, rovných podmínkách hry na evropském trhu, zda se rovným způsobem spravedlivě zachází se všemi hospodářskými subjekty. Je to samozřejmě velice důležitá věc, kterou jsme řešili a chceme se na ní podívat eh, komplexně, horizontálně i vertikálně v hodnotovém řetězci. Eh, velký důraz se klade na to, zda existují rovné podmínky eh, hry mezi OTT a tradičními telekomunikačními firmami. My si myslíme, že to, tato záležitost už se hodně probírala, například když se stano, když se řešily pravidla pro e, síťovou neutralitu, je možné na to uplatit současná legislativní pravidla. Teď mám na mysli problémy eh, interkonektivity mezi OTT a tradičními eh, telekomunikačními firmami. Tady tedy není mm, nejsou ty hlavní problémy, nicméně problém je s konzistencí pravidel pro řízení eh, služeb, eh, těch tradičních služeb a služeb OTT. Jde o to, že tady dochází k překryvu sektorových eh, nařízení, které fungují paralelně. Máme tady nařízení týkající se informačních eh, služeb, zároveň horizontální pravidla pro ochranu spotřebitelů platí zároveň a my jsme se v naší studii pokusili udělat takové malé srovnání a ukázat rozdíly v pravidlech zejména v oblasti ochrany spotřebitelů, eh, bezpečnosti a také v oblasti poplatků za zprávu služeb u tradičních telefonních, mediálních služeb ve srovnání se službami OTT. Na jedné úrovni můžeme říci, že to může být pro spotřebitele matoucí a může to i narušovat hospodářskou soutěž, ale obecně si myslíme, že tento problém není až tak eh, eh, zásadní. Další věc, kterou chci v této souvislosti zmínit, je to, že dříve eh, se všichni více soustředili na, kon- na hospodářskou soutěž mezi OTT a tradičními firmami. Teď se spíše přesouvá důraz na hospodářskou soutěž dále v hodnotovém řetězci, to znamená na vztah mezi onlineovými platformami a službami, které na nich závisejí, například eh, pokud jde o distribuci, marketing a tak dále. K tomu se ještě vrátíme. Další slide, prosím důležité otázky. Evropa, jak jsme o tom teď už mluvili, je horizontálně fragmentována a je fragmentována také vertikálně. A jakým způsobem tedy můžeme porovnávat Evropu s USA? Tady uvádíme dva příklady, o kterých jsme diskutovali a ještě budeme diskutovat. Jeden se týká ochrany soukromí. Zde existuje zásadní rozdíl v přístupu mezi EU a USA Například pro EU je ochrana soukromí základním právem spotřebitele, což v USA neplatí. Kromě toho se dostavují další komplikace v EU, protože dochází k překryvu mezi různými směrnicemi, které tuto věc řeší. Obecně můžeme říci, že se zdá, že v USA mají mírnější práva na ochranu soukromí, na druhou stranu tam zase řeší problémy s fragmentací, nakolik jsem to pochopila, Skot mě možná pak doplní, je to způsobeno tím, že mají sektorově specifická pravidla pro každé jednotlivé odvětví. Takže ne, že by USA tady žádné problémy neřešily, spíše jsou to problémy jiného druhu. Nicméně Obecně můžeme říci, že systém v USA se zdá být eh, méně náročný. Další eh, oblast, eh, kde můžeme udělat zajímavé srovnání, je oblast daní. Máme společná evropská pravidla pro DPH, ale přesto jsou tady velké rozdíly mezi členskými státy. Kromě toho, jak už říkal přede mnou Bás, jsou zde komplikace plynoucí z repatriace DPH Eh, důležitá je země eh, určení oproti zemi původu. Eh, také sazby v EU jsou vysoké, relativně vysoké, kolem 20%, a jsou tady určité anomálie, pokud jde o to, jak zacházíme s firmami, které um, jsou usazeny v EU a nebo naopak v zahraničí, pokud jde o LVCR. CR. A další věc, kterou pak může rozpracovat Scott, je ta, že celková míra e, DPH je v USA nižší a u nákupů online došlo k dočasné výjimce z daně e, z prodeje, takže se zdá, že tady americké firmy mají e, výhodu, když expandují na vlastním trhu oproti firmám evropským people have recognised for quite some time that there is an issue here. And in um, je tady problém a je tady hlavně eh, rostoucí eh, motivace jednat. Rezoluce eh, z Evropského parlamentu z roku 2013 a po dokončení jednotného trhu, které ehm, iniciovala pracovní skupina IMCO pro e-commerce, také proběhly četné studie například eh, nařízení Smart Single Market, mm, stavební bloky, digitální jednotného trhu, cestovní mapa, NSM a tak dále. Po těchto iniciativách Evropsk, eh, přišly tedy eh, závěry Evropské rady z roku 2013, které volaly po dokončení jednotného digitálního trhu do roku 2015 v květnu. Komise publikovala strategii pro vnitřní eh, trh, kterou nyní zvažuje tento výbor, pak jsou tady závěry Evropské rady z června 2015, takže pobídky tady jsou, ale ehm, podíváme se na další slide. Historicky tady vidíte tento ehm, diagram. Tady se říká fragmentovaný digitální trh Um, to jsou problémy jako nedostatečná interoperabilita, rostoucí kyberzločinnost. To jsou všechno tedy známá témata, ale tato čísla nejsou z eh, nedávné strategie pro DSM komise, ale z digitální agendy pro Evropu z roku 2010. Takže jak daleko jsme se dostali? odráží to nedostatečné ambice, že jsme, že o tom teprve jednáme, ale jsou to velice obtížné témata, obtížně se řeší. Otázka. Eh, bude nová strategie komise fungovat? My věříme, že ta strategie jde správným směrem. A je důležité tuto strategii podporovat, ale zůstávají teď otevřené některé otázky. Um, jak daleko se dostaneme ve srovnání e, s minulou strategií z roku 2010? Je tady několik eh, témat, které se opakují. Například copyright, um, zpráva data podobně. Je, zachází to dost daleko pro dosažení digitálního jednotného trhu. Mnoho těchto kroků jsou politické kroky, například kroky pro zavádění nové legislativy a podobně, což jsou různé e, studie. Ale kdy m, mm, bude možné měřit nějaké výsledky? Další otázka. Řeší to všechny problémy? Mm, pak, eh, když se podíváme na další eh, cíle, které se týkaly eh, širokopásmové konektivity, ultrarychlé. Původní cíl bylo tu konektivitu e, řešit. Pokrok ovšem byl v oblasti mobilní konektivity, které se věnovala malá pozornost. Jak vypadá mobilní eh, konektivita v nové strategii DSM? Pokud má online prostředí fungovat, lidé musí mít přístup k platformám. Mobilní bude klíčová platforma. Je to dostatečné, nebo, to je, nebo tam je um, mezera? Dále jsme slyšeli o tom, jak důležité eh, je financování. Hm, to, co, ne, co nebylo řečeno jasně ve strategii DSM, ale řešilo se to v iniciativě pro kapitolu Unii. Je to, eh, je to dost daleko? Řeší se to dostatečně? Další otázka. Bude strategie DSM řešit um, bariéry pro online startupy? Jedna věc je jistá. Um, návrhy na zjednotušení eh, systému e jsou, DPA eh, jsou vítaná, ale mm, je možné, že by to ve skutečnosti ten systém zkomplikovalo, nezjednodušil. Pak jsou tam sektorální pravidla pro audiovizuální služby, eh, jiné sektory, online služby. Pak je tady otázka omezení odpovědnosti prostředníka. Samozřejmě musíte brát v úvahu potřeby spotřebitele, ale jaké budou náklady pro malé a střední podniky eh, na vyšší eh, zátěž této oblasti. Dále, bude to mm, splněno včas. Mnoha těchto, těchto návrhů balíčku spoléhá na legislativu. A hlavní milník, který je navrhován v souvislosti s legislativou, eh, je, problém je ovšem Mm, kdy ty efekty budou vidět a jaké jsou náklady na zdržení. Toto jsou naše původní doporučení a možná by mm, bylo možné uvažovat o posílení evropského digitálního ekosystému, jednak posílit online ekosystém, Eh, dát v dispozici rizikový eh, systém online startupům a scale-upům. To je velmi důležité pro kapitálovou unii. Další věc, která se opakovaně říkají, ale, říká, ale je možné jednat, může být um, konkurzní právo um, měkčí, protože tady EU um, eh, má jiný přístup než USA, je přísnější pro malé uh, podniky a um, rozšiřující se podniky, tedy startupy a scale-upy. Uh, malé zaměření na konektivitu, mobilní konektivitu. Mohli bychom mm, umožnit platformu pro eh, poskytování těchto služeb v rámci DSM. Další otázka. Viděli jsme možná nezamýšlení dopad opatření DPH. Mohli bychom eh, zavést nějaký zátěžový eh, test legislativy Tady jsou, je příkladem politické laboratoře Nizozemí. Možná priorita číslo dvě, podpořit přeshraniční přístup k digitálnímu obsahu. V minulých studií pro Evropský parlament jsme konstatovali, že mm, poptávka je možná větším zdrojem problémů než dodávka, co se týče e, širokopásmové pokrytí. Otázka není, co lidé mají, ale zda to používají. Video a obsah jsou hlavním jaksi motiv, s hlavním motorem uží, pro uživatele. Eh, je možné vytvořit vazby mezi navrhovanými opatřeními pro obsah, to znamená opatření pro copyright, audiovizuální mediální politiku, geoblocking. V neposlední řadě jsme viděli návrhy mm, rozšířit rozsah audiovizuálních služeb, směrnice tedy o audiovizuálních službách a umožnit lepší distribuci a propagaci evropských děl. Mm, otázka je, zda je to, to správný mechanismus a zda by to bylo možné. Další slide, prosím. Tady jsou doporučení, které jsme eh, zvažovali pro mm, digitální oblast vyrovnání digitálních eh, prostředí eh, a současně mezi, eh, jak se stavu mezi telko a OTT. Prioritou je, aby existovaly rovné podmínky v digitální oblasti. Pokud budou, pak bychom mohli řešit anomálie, které vzniknou v hodnocovém řetězci. Otázka číslo dvě. Jaké podmínky se snažíme vyrovnat? definice tady hrají velmi důležitou roli. Co často, čeho jsme často svědky, eh, je to, že definice jako definice hm, elektronických komunikačních služeb popisují, jak se služby technologicky eh, poskytují a jak se za ně platí, ale měli bychom se zaměřit na to, jak ty služby vnímá zákazník. To je jediný způsob, jak se nám podaří hm, do budoucna hm, řešit nařízení. To znamená, to odlišení mezi telko a OTT nepomůže. Musíme se dívat na to, co dělají pro spotřebitele. Současně máme rozdělení tradiční versus digitální, což je časem stále méně relevantní, protože celá ekonomika se digitalizuje. Proto veškerá legislativa eh, by měla být eh, o službách, nikoli o tom, zda se to poskytuje eh, nebo dodává tak nebo onak. Současně bychom zváž, chtěli zvážit možné výhody horizontálního přístupu k otázkám jako ochrana spotřebitele, soukromí, bezpečnost a poplatky za digitální služby nebo daně. A jak je možné toho dosáhnout s plnou harmonizací pravidel v EU a m, mm, také dopad na institucionální řízení. Dále m, mm, je vidět, že toto vyžaduje další práci pokud bude možné vytvořit nebo dospět k horizontálnímu přístupu, pak by mělo být současně možné e, e, snížit dopad existující centrální legislativy. Například Evropský rámec pro elektronickou komunikaci by mohl být omezen v některých oblastech na konektivitu, pokud ty služby budou um, skytovány horizontálně. Pak tady máme otázky zjednodušení systému DPH tím, že by tam byl eh, nějaký práh, a, mm, včetně výjimek. To se již řeší v příští strategii. Velice důležitý problém pro malé a střední podniky kdy složitost pravidel pro ochranu dat a bezpečnost a soukromí Eh, obecné nařízení o ochraně dat je potřeba, abychom omezili nekonsistentní implementace v členských zemích. Současně mm, Jedna z výhod dobrých horizontálních opatření je, že možné, že bychom mohli zrušit některá stará opatření, pokud by bylo mm, možné, aby ta nová eh, ta, eh, ty problémy dostatečně řešily. Další směrnice, která přijde, to je směrnice NIS. A tady je třeba zajistit, aby ustanovení nebyly dost příliš velkou zátěží a ne, nebyly příliš nepraktické pro startupy. E, pak už jsem zmínila ustanovení takzvaného e, mm, převodní pro, pro e, závazky prostředníka. Tady je třeba to pečlivě zvážit náklady, než budou podobná opatření zaváděna. Ale potřebujeme nová opatření, která by eh, nahrazil, nahradila to stávající. Další slide. Tady je velký, velké množství doporučení je třeba zvážit, jaký dopad mají online služby na konkurenci. Velice pozitivní digitální služby mm, mají dynamické e, trhy a destrukce je kreativní. Ovšem mm, objevily se otázky e, ohledně moci hlavních platform pro distribuci a inzerci. Je třeba mm, vyjasnit podmínky hospodářské soutěže a regulačního prostředí. V řadě členských zemích je vlastní legislativa, která se týká mm, mm, kontraktů mezi podniky. V některých případech se snaží takto řešit e, problémy v online prostředí. Takže je třeba se pečlivě podívat na to, jak se tato opatření používá, zda by to byla eh, další možnost řešení těchto sporů, které pravděpodobně budou vznikat do budoucna. Poslední doporučení, my víme, že přenositelnost dat se um, může stát hlavním problémem při um, zachování konkurenčních digitálních služeb My bychom navrhovali, abychom, abychom zvážili náklady a přínosy implementace řešení, nejenom tedy písemně, ale i v praxi. A jeden způsob, jak to udělat, je zajistit komerční standardizaci datových formátů a přepojovacích procesů, což je proces, který eh, by měl začít co nejdřív. Co se týče doporučení, tak tady máme jeden eh, závěrečný slide. Jaký je možný dopad na toho všeho? Ehm, nadcházející eh, londýnská klinická studie, která probíhá i pro váš výbor, a to je střednědobé hodnocení snižování nákladů a bariér pro podniky na vnitřním trhu, ukazuje, že pokud budeme řešit problémy ochrany spotřebitele, důvěry a soukromí a současně vytvoříme eh, vhodné standardy eh, na podporu cloud, eh, cloudu, tak to by mohlo Evropě přinést více než 200 miliard euro ročně. Jenom pro srovnání, dopad zrušení roamingových poplatků se očekává Eh, že přinese 5 miliard ročně, takže to ne, že by to nebylo nepodstatné, ne, to bylo nepodstatné, ale ukazuje to, co je možné udělat dál. Děkuji. a lot of money. To je spousta peněz. Máme cirka 15 minut na otázky. Takže otevřeme seznam řečníků. Hlásí se ještě někdo? Takže Dan jako první. Děkuji jenom velice stručně. Děkuji za vaši studii. Je zajímavá. Mám pocit, že většinu věcí, které jste nám říkali, už jsme věděli, ale mám jednu stručnou otázku. Proč potřebujeme vyrovnávat podmínky a jaký je problém s těmi mezinárodními hráči OTT? Já prostě tomu nerozumím a v tom si myslím, že je problém, proč Evropa není schopna vytvořit velké firmy v této oblasti. Spotřebitelů tady máme strašnou spoustu. Když se podívám jenom na samé Spojené království, tak tam máme místní i mezinárodní poskytovatele OTT, Skype Go, Amazon Prime, Netflix, BBC iPad, to tam všechno máme a soutěží spolu. Takže moje první otázka je, proč tady potřebujeme vyrovnané podmínky? Neměli bychom se spíše soustředit na spotřebitele? Za druhé, vy jste hovořili o daních a konkrétně o DPH a výjimka pro nízkou hodnotu u třetích zemí. Jinými slovy, chcete tedy, aby to bylo dražší pro spotřebitele? Lisa. Děkuji také mnohokrát za velmi zajímavou prezentaci. Dostali jsme spoustu informací, které potřebujeme pro každodenní práci v Evropském parlamentu. Vy jste zmiňovali círka 2,5 tisíce startupů v této oblasti v Evropě. Víte, kolik evropských startupů funguje ve Spojených státech v tuto chvíli? Já jsem totiž slyšela číslo 500 z Francie jenom, v Silicon Valley. Aspoň tedy, že tam jsou, protože se můžou rozvinout a vytvořit nové podnikatelské příležitosti, ale nemyslíte si, že by bylo možné tyto evropské podniky přetáhnout se Spojených států zpátky do Evropy? Ivan. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, a děkuji vám za studii, ve které zmiňujete, že existuje velký rozdíl mezi standardy ochrany spotřebitelů v EU a USA. Bylo by možné se k tomu vyjádřit více? Jaké jsou ty hlavní rozdíly mezi trhy ve Spojených státech a Evropské unii? Filip Živán, prosím. Děkuji. Já jsem byl tedy také trochu zmaten po tom slyšení a nejsem si úplně jasné, v čem je hlavní základ toho poselství. Kladu si stejnou otázku jako vy. Když je někdo Evropan, je mu 20-25 let a je podnikavý, tak proč vlastně jezdí pracovat do Silicon Valley a proč nenajde ty správné sítě v Evropě. Z jakého důvodu si myslíte, že k tomu to dochází? V čem je chyba? Dobrá. Výborná prezentace to byla. Byla v ní řada různých pohledů na věc, které budeme dále rozebírat, takže první praktická otázka, jestli to budete předkládat také výboru pro průmysl, Libe a Jury. Především co se týče volného pohybu údajů. Já si myslím, že je potřeba si dát velký pozor na to, abychom se příliš nezhazovali v Evropě, protože my technický průmysl máme. 13 firm, možná, že jsem se spletla, mají hodnotu více než miliardu dolarů. Kent Digitals bylo prodáno za 5,9 miliard amerických dolarů a to je spousta lidí, kteří v, tomto, v této oblasti působí. A i když uh, je koupili američani, tak jejich centrála zůstává v Evropě jako součást digitálního jednotného trhu, protože oni mají pocit, že Evropa je prostě zajímavé místo, kde se vytváří zajímavý obsah. Takže se nezhazujme. Ano, je potřeba, aby startupy se mohly rozšířit a růst, ale podívejme se i na případy, kde to funguje. Bablacar a TransportWise a prostě spousta tady těchto a, projektů, které vznikly tady v Evropě, takže jsme schopni to udělat i tady. Moc se mi líbil diapozitiv 9, ty obecné překážky. A především jsem se vás chtěla zeptat na to, které z nich působí největší problémy. Ale myslím si, že na posledním diapozitivu, kde jste hovořili o tom, že co se cloudu týče, tak se nesmíme zavřít do pevnosti, protože by nás to mohlo stát 200 miliard ročně, tak tam mám pocit, že jste odpověděli. Kde je tady to hlavní riziko? fragmentovaného přístupu k datům. Prostě 200 miliard eh, za rok, to si myslím, že je velká částka. Tady se musíme snažit s ostatními kolegy ve výborech, abychom se tomu vyhnuli. Catherine chce slovo, prosím. Omlouvám se, přišla jsem v 11, poslouchala jsem Davida Camerona, takže se omlouvám za spoždění. Co se tohoto bodu týče, tak jsem chtěla položit otázku týkající se Safe Harbor. Zajímalo by mě, jaký to má dopad rozhod, jaký má dopad rozhodnutí z minulého týdne. Čili jestli to ovlivňuje nějak eh, obecnou situaci. Vy jste hodně hovořili o Silicon Valley. My jsme tam v létě byli a byla to opravdu zajímavá návštěva. Mám pocit, že důvody, proč lidé chtějí některé věci podnikat na určitých místech, jsou komplikované a individuální. Ale v podstatě musím říci, že ta energie a ta mentalita tam opravdu byla cítit a zajímalo by mě, jestli vy jste měli stejný pocit. Navíc Univerzita ve Stanfordu a velmi podpořila svým výzkumem řadu těchto projektů. Je mi líto, že jsem tady nemohla být, mám to všechno napsáno v kopii, ale poprosím o pár slov o důležitosti univerzitního prostoru a prostoru výzkumných organizací. Jestli k tomu máte i něco přímo na papíře, tak si myslím, že by to bylo dobré, především co se týče doložky a bezpečném přístavu. Chcete odpovědět, prosím? Dobrá. Na prvních pár vás otáz- vašich otázek se pokusím odpovědět. Za prvé tedy, proč vyrovnávat podmínky v soukromém sektoru? Já do určité míry souhlasím s tím, co jste říkali, protože studie po studie vidíme, že z využívání využívá, dostáváme více hodnoty těchto zdrojů, než jejich vytváření. Takže první prioritou pochopitelně je využívání jak spotřebiteli, tak podniky. Na druhou stranu, velká část vaší odpovědi je viditelná i z odpovědi paní předsedkyně. Prostě může to být tak i tak. Můžeme mít jak užití, tak využívání. A pokud dochází k fragmentaci a následně malému využívání, tak se dají klidně řešit obě dvě věci najednou. Takže si myslím, že je potřeba řešit na obou problémech a zároveň podporovat i využívání. Teď co se týče daní a DPH. Toto pochopitelně není studie o DPH, ale my jsme se chtěli soustředit i na věci, které byly vidět v návrhu Evropské komise o kapitálové unii. Mimo jiné tedy to, že bychom měli jednotné Prahy a vylučující malé podniky pod určitým Prahem z DPH. Myslíme si, že by to bylo užitečné, že to nebude žádná radikální změna, ale odstraní se tím jedna překážka zakládání firm v Evropě. Teď eh, bych přeskočil na ustanovení o bezpečném přístavu. To je oblast, do které jsem byl trochu zvláštně zapojen, protože jsem byl odborným svědkem proti americké NSA a v případu, který se týkal odposlechů za Bushovy éry. Takže leží mi to na srdci. A mám pocit, že v rozsudku ve věci Shrimps se často přehlíží, že tady nejde o běžnou obchodní ochranu údajů. Protože je něco jiného obchodní tajemství, něco jiného osobní údaje a něco jiného od poslechy z důvodu národní bezpečnosti. Takže já myslím, že to bude těžko řešit. Kdyby americké podniky mohly napsat smlouvu, ve, kterém se, ve které se řekne, že se nikdy nebudou účastnit, tak v podstatě by se stejně museli účastnit tohoto sběru údajů. A navíc podle amerického práva by neměli právo informovat e, evropské podniky, že se do toho zapojili. Takže prostě nevím, jak se tady najdou nějaká rozumná pravidla. Teď co se týče zbytku, Ochrana soukromí ve Spojených státech o tom klidně můžu hovořit, ale a zbytek je pravděpodobně spíše na kolezí. Děkuji. Já bych rád začal s jednou z posledních připomínek, které tady padly. V tom smyslu, že bychom se neměli zhazovat. Já jsem také říkal, kolik evropských startupů máme ve Spojených státech. Napsal jsem to ve zprávě, možná jsem to trochu nevyjádřil dost důrazně, ale musím říci, že opravdu se tam děje mezi evropskými firmami spousta věcí. Před pěti lety jsme měli jeden, dva startupů denně, teď jich máme 80, 60 až 80, takže máme tady velký tvůrčí potenciál, hodně se děje, a právě často to pochází z malých evropských aktérů, kteří prostě začali někde v roce 2009, pak firmu rozvíjeli a když se podíváte na některá místa v Berlíně nebo v Londýně, tak tam v podstatě najdete úplně stejnou atmosféru jako v Silicon Valley. Nové malé firmy tam jsou a je to skvělé. Další skvělá věc je, že řada malých evropských podniků má určité technické nápady, které jsou nezbytné pro jejich další rozšiřování, protože na základě slibné technologie do vás budou lidé investovat. Takže východisko je velmi dobré. Teď proč ty startupy odjíždějí do Spojených států? No, protože je tam jednodušší experimentovat, je tam větší trh a navíc si můžete ověřit na větším trhu své produkty daleko lépe tam. Takže ti, kteří chtějí růst a chtějí růst rychle, tak pořád Amerika je pro ně důležité místo. Asi to taky zůstane. Měli bychom ale to tež udělat i pro Evropu. Věci se pomalu mění, ale jak jsem říkal, rizikového kapitálu je ve Spojených státech pětinásobek, zatímco my tady v Evropě sedíme na kupě peněz, které jsme nevyužili pořádně. Takže tady si myslím, že také existuje velká příležitost. Google koupil v podstatě polovinu oddělení robotiky univerzity v Levem. Proč prostě uh, to nedělají ostatní? skupují lidi, kteří prostě vědí, že IoT bude další, tím dalším zásadním vývojem. Jak bylo řečeno, je to potřeba načasovat správně. Takže co se týče Silicon Valley, tak o tom jsem hovořil. Tak teď cloud computing. Pokud jste startup a řeknete si, že máte nějaký dobrý nápad, chcete růst, chcete se stát zásadním aktérem, tak v podstatě po roce zjistíte, že jste firma, která se zabývá daty. V podstatě všechno to jsou datové firmy. If IoT, Tesla je v podstatě datová firma. To není firma, která vyrábí jenom auta. Takže pokud nemůžeme přesouvat údaje z jedné země do druhé, tak eh, máme velký průšvih, který nevyřešíme tím, že změníme pár maličkostí a budeme čekat do roku 2017, na to, než vstoupí v platnost určitá právní úprava. Prostě musíme to začít řešit teď. Protože zažíváme začátek těchto trendů a tohoto vývoje. Takže načasování je nezbytné. A potom ta otázka DPH, tam se mi zlomila tuška, takže jsem si to nenapsal. To možná nechám kolegům. Jenom stručnou připomínku, která se týkala OTT. Ještě možná Andreas a Dita chtěli položit pár otázek, takže možná bychom mohli dát příležitost jim. Děkuji. A má to také souvislost s tím, co říká Filip Živá ta prezentace a ty závěry nebyly úplně revoluční a proto má otázka zní, kde nesouhlasíte s návrhy Evropské komise o strategii digitálního trhu Evropské komise. Já jsem tam žádný nesoulad nenašel, takže jsem měl pocit, že to plně podporujete. A pokud se vším souhlasíte s touto strategií, tak potom moje druhá otázka je, jestli jste zjistili, že by bylo potřeba udělat ještě něco nad rámec této strategie. Děkuji vám za vaši odpověď. And Dita Nyní Dita Charanzová. Děkuji, Vicky. Chci vám poděkovat za tuto studii a za dnešní prezentaci. S Andrásem souhlasím v tom, že se shodneme na vašich závěrech, ale chybí mi tam, jak postupovat dále. Vy si kladete řadu otázek, i my jsme si jich vědomi. Souhlasíme také s tím, že pokud chceme Eh, změnit něco rychle, bude to obtížné, protože máme velice dlouhý legislativní proces a, a tak podobně. Ale jakým způsobem tedy situaci eh, zlepšit, eh, jak dosáhnout změny? Líbí se mi to vaše doporučení definovat si služby, protože co říkáte vy, je, že si je musíme definovat tím, jak je vnímají spotřebitelé, spíše než podle nějakého technologického mechanismu, na kterém jsou založeny. A to si myslím, že je otázka velice zajímavá, protože jinými slovy to znamená, že budeme regulovat cíle, zásady eh, na trhu a nebudeme se snažit regulovat prostředky, které k těmto cílům vedou. A byla bych ráda, kdybyste mohli ještě tuto myšlenku dále rozpracovat. Děkuji. Um. Děkuji. K první otázce. To znamená, zda souhlasíme se vším, co je v současné, strat- v současné strategii DSM podstatě se vším souhlasíme, ale jsou tam tři záležitosti, ke kterým bychom se vyjádřili. Za prvé, zdá se, že to není strategie dostatečně ambiciozní v řadě ohledů. Spadá sem například to, jak řeší ochranu spotřebitelů, jakým způsobem řeší otázku ochrany soukromí. Jsou tady tedy oblasti, kde bychom se ptali, zda by tato pravidla nemohla být více podle potřeb jednotného trhu, jestli bychom nemohli tyto věci řešit plnou harmonizací, možná dokonce zapojením nějakých mm, institucí a tak podobně. Samozřejmě, aniž bychom to podrobně prostudovali, nemůžeme dát jasnou odpověď, ale zdá se, že i, i komise se chtěla ubírat ve své strategii touto cestou. Další věc jsou zde oblasti, kde jsme se říkali, zda náklady pro malé a střední podniky byly skutečně plně vzaty v potaz, protože jsou tam záležitosti na například rozšíření směrnice AVMS nebo směrnice o ochraně soukromí, otázka úpravy současných eh, pravidel, pokud jde o odpovědnost prostředkovatelů. Tady všude bychom řekli ano, musíme zvážit hledisko spotřebitelů, ale zároveň musíme vzít v potaz také náklady, zejména pro malé hráče. Eh, myslím tedy náklady, které budou pramenit eh, z toho, jak se tyto firmy přizpůsobí novým pravidlům. Takže my někdy žádáme rozšířit sektorová pravidla, ale někde si zase můžeme říci, jestli není lepší stanovit místo sektorových pravidel pravidla horizontální. A v neposlední řadě eh, se mi zdá, že zde jedna věc chybí, a to jsou právě cíle. Řada podrobných plánů a cestovních map eh, řeší to, kdy budou provedeny studie, kdy, bude, kdy vstoupí v platnost nějaká legislativa, ale to není to zajímavé. Zajímavé a důležité je to, zda a kdy bude fungovat efektivně digitální jednotný trh. V digitální agendě pro Evropu byly určité cíle, určitá měřítka. Můžeme se ptát, zda jsme jich dosáhli, zda jsme je naplnili a podle toho posoudit, kde se nacházíme, ale zdá se, že v této oblasti není ta strategie DSM dostatečně rozpracovaná. Není tam jasně stanoveno, kam se chceme posunout letos, kam se chceme posunout do roku 2020 a jakým způsobem změřit, že jsme se tam skutečně posunuli. Další věc, která tam možná trochu chybí, byť já se tomu přímo odborně nevěnuji, jsou finanční aspekty, například pravidla pro úpadek společnosti a tak dále. To je velice důležité pro malé a střední podniky, ale není to v současné strategii DSM a myslím si, že to je taková eh, širší problematika relevantní i pro nás jestli mohu eh, do tohoto vstoupit, tak chci říci, že souhlasím v podstatě se vším, co zde zaznělo. Pokud jde o DSM, tak si myslím, že jde o to, že ten program není eh, všude dostatečně specifický a konkrétní. Ono se to samozřejmě snadno eh, řekne, ale eh, Samozřejmě, že takováto strategie ne, ne, nevzniká eh, snadno, vychází z nějakých analýz, které začaly vznikat v posledních pěti letech. Situace se zase průběžně mění ale jsou zde oblasti, kde strategie pro digitální eh, trh nešla dostatečně do hloubky, například eh, eh, geoblocking a autorské právo a audiovizuální politika se řeší jako samostatné záležitosti. Není to dostatečně propojeno s digitálním trhem. My to uvádíme také jako jedno z doporučení. A Nadále mám pocit, že se nevěnuje dostatečná pozornost otázce produkce a distribuce audiovizuálního obsahu a médií v Evropě, což je velice důležité eh, pro zavádění broadbandu například, protože proč jinak by lidi broadband vlastně potřebovali. Takže my eh, produkujeme dvakrát více hraných filmů než eh, Hollywood, ale přitom se naše produkce vůbec skoro nepromítá v zahraničí, na rozdíl od produkce hollywoodské, takže a oni při, takže naše filmy často vznikají bez eh, plánu na eh, mezinárodní eh, marketing. U nich v Americe zase vzniká jenom drobné procento jako filmy určené primárně pro domácí trh. Je to tedy přesně obráceně. Takže si myslím, že tady bychom eh, měli k věci přistoupit eh, komplexně, vnímat eh, audiovizuální služby současně s otázkou distribuce. DSM musíme tedy vnímat propojeně s dalšími nástroji, které komise předkládá. Máme tady mm, Unii kapitálových trhů například sdělení nedávno vydané týkající se upgradeu jednotného trhu nebo insolvenční pravidla. Ano, ty už se projevují například v tom materiálu k Unii kapitálových trhů i v tom sdělení o modernizaci jednotného trhu, a nesmíme na ně zapomínat, protože eh, úpadek eh, to je věc, která se, se děje zejména u startupů začínajících eh, firm, takže je potřeba tady jasně naplň, nastavit pravidla, aby nebyla hm, trestající, odrazující a tak dále. Komise navrhuje, myslím, velice správné východisko, to znamená spustit konzultaci. Nevím, jestli už provedla nějaká řádná analýza a myslím si, že pokud ne, tak je na čase to udělat. Děkuji. Um, Já vím, že bychom mohli pokračovat dalšími hodinami diskuzí o této problematice. Ta prezentace byla nesmírně podrobná, vyplynula z ní celá řada doporučení, které budeme muset teď promyslet a zvážit. Já vím, že zpracováváte ještě podrobnější zprávu k celé věci a mě velice dobře, že k tomu přistupujete takto holisticky, mluvíte o tom celoevropském mm, obsahu a zároveň o zachování evropské diverzity, tak to je důležité. Jakmile bude vaše zpráva hotová, tak eh, znovu připomenu poslancům, že ji budeme mít k dispozici, protože si myslím, že pro nás, pro všechny, to bude materiál nesmírně důležitý. Takže ještě jednou vám děkuji za dnešní vystoupení. Sorry, the next item. Dostáváme se k dalšímu bodu na programu jednání, což je výměna názoru k nekalým obchodním praktikám v potravinovém eh, dodavatelském řetězci. Tady máme zpravodaje pana eh, Adama Bogdana Jackijeviče. David, would you like to take the floor? Davida Bogdana Jackeviče. Předávám Davidovi službu, slovo. Děkuji vám, pane, mm, paní předsedkyně, eh, dámy a pánové. Já bych chtěl na úvod poděkovat eh, všem, eh, kdo jste předložili pozměňovací návrhy k mé zprávě která se týká nekalých eh, praktik. Bylo předloženo 272 pozměňovacích návrhů, což dokládá, že tato problematika je mm, pro vás velice důležitá. Proč vůbec dnes hovoříme o této zprávě a proč je ta zpráva důležitá? Rád bych řekl pár slov úvodem. V potravinářství máme 47 milionů zaměstnanců v celé EU. 99 <clears throat> podniků jsou malé a střední nebo dokonce úplně malé rodinné firmy. A tyto malé firmy mají eh, velký dopad eh, těchto špatných praktik eh, a tyto nekalé obchodní praktiky vznikají z různých důvodů. Já jsem zpracoval tuto zprávu, abych odpověděl na tři záležitosti. Za prvé, obecný názor, že nekalé obchodní praktiky jsou problémem, který brání správnému fungování potravinového řetězce. Za druhé, Stávající metody boje s nekalými obchodními praktikami v rámci potravinového řetězce jsou krokem správným směrem, nicméně, jak vidíme z praxe, nejsou dostačujícím krokem, který by řešil dostatečně problémy nekalých obchodních praktik. A za třetí chci zmínit, že chceme-li eliminovat nekalé obchodní praktiky, je potřeba, aby do toho vstoupily veřejné orgány, abychom měli sankce a aby bylo řádně vymáháno právo. Já jsem si přečetl veškeré vaše pozměvací návrhy, zanalizoval je a dospěl k tomuto závěru. I když máme různý přístup k tomu, jak je potřeba reagovat na problém nekalých obchodních praktik, Jinými slovy tedy, jaké konkrétní nástroje mají využít členské státy a Evropská komise, tak v jedné strategické otázce se všichni zhodujeme. A to, že problém nekalých obchodních praktik existuje nejenom v potravinovém řetězci, ale v řadě jiných oblastí, byť pravda to vidíme nejvíce právě v potravinářství a že musíme s tímto bojovat. Tam, kde se objevuje tento problém, totiž vede k nedostatku rovnováhy na trhu a nevyužívají se, nepoužívají se zásady eh, správné konkurence a je možné, že podniky v podstatě eh, ztracejí příjmy a následně jsou méně aktivní, což má dopad na celé hospodářství. Kolegyně a kolegové, řada z vás představovalo pozněvací návrhy, které chtěly posílit koordinaci na vnitrostátní úrovni, vytvoření příslušných orgánů, které mají prosazovat vymáhání práva. Chcete také, aby vznikla arbitráž a <clears throat> stanovili se i na evropské úrovni řádné rámce. S tímto přístupem v zásadě souhlasím a zároveň mám za to, že je důležité využívat prostředky, které již byly zavedeny v některých členských státech a také je potřeba vyhodnotit, které z používaných prvků na vnitrostátní úrovni jsou funkční a jak právě můžeme využít z těchto dobrých, příklad, těchto dobrých příkladů na evropské úrovně. Teď, co se týče iniciativ typu uh, dodavatelského řetězce, tak určitě podporuji vše, co by prosazovalo takováto opatření, ale zároveň se domnívám, že Evropská komise by měla vyhodnotit pokroky, ke kterým dojde jaksi. A vyhodnotit také dopad stávající regulace, jak evropské, tak národní. Byla tam také řada pozněvacích návrhů, které se týkaly toho, aby lidé mohli anonymně podávat podání. Tam jsem také souhlasil, a zahrnul je do kompromisních návrhů. Dámy a pánové, podporuji také veškeré pozněvací návrhy, které se týkaly dodržování stávající vnitrostátního práva a legislativní tradice a právních systémů jednotlivých zemí. Chci podporovat všechny různé dobrovolné platformy a iniciativy eh, či praktiky, které byly vytvořeny v jednotlivých členských státech. Jsem přesvědčen tom, že přestože pozměňovacích návrhů bylo hodně, budeme schopni dojít ke kompromisu a předložit společné stanovisko týkající se přístupu Evropského parlamentu k tak důležité otázce jako nekalé obchodní praktiky. Přiznám se, že mezi pozměňovacími návrhy se objevily také, které kdybychom přijali, tak bychom v podstatě se shodli s určitými závěry, Eh, že nekalé obchodní praktiky buď to vůbec neexistují, anebo jsou druhozadým problémem v hospodářství Evropské unie. A to je přístup, se kterým bohužel nemohu souhlasit a tyto pozněvací návrhy eh, budou, předpokládám, předmětem naší diskuse, která doufám bude konstruktivní. Takže děkuji také stínovým zpravodajům za jejich práci. Vaše pozněvací návrhy pomohly obohotit, obohatit obsah tohoto dokumentu o nové aspekty a následně tam můžou být zařízen, zahrnuty aspekty, které se kvůli omezení obsahu do prvního nástřelu nedostaly. A což mě tedy řekl sekretariát, že to nemá být příliš dlouhé. Jsem velice rád, že jste předložili své pozněvací návrhy, protože některé věci mě prostě unikly, takže jsem rád, že jste mě na to upozornili. A především, co se týče o forum shoppingu, vlastních značek, anebo přílišné produkce, nadprodukce potravin a jejich plítvání. Máme 272 pozměňovacích návrhů, což je opravdu hodně a práce na touto zprávou je pro mě velkou výzvou. A v souvislosti s těmito pozměňovacími návrhy mám 16 kompromisů. A doufám, že tyto kompromisy povedou k tomu, že dojdeme k určité dohodě. A že nakonec společně přijmeme tuto zprávu. Předkládám vám k rozhodnutí, jestli chcete vědět, jak jsme naformulovali těchto 16 kompromisních návrhů, ale k tomu bych potřeboval opravdu desítky <laughs> minut. Takže to nechám na vás. Jsem připraven pochopitelně to prezentovat, pokud budete chtít. Nakonec tohoto krátkého úvodu jsem se chtěl omluvit, protože se může stát, že nebudu z toho kontinuovat, eh, pokračovat pardon, v práci na této zprávy, takže docela možné, že to budu muset předat někomu jinému ze své politické skupiny. Omlouvám se to dopředu. Má to eh, souvislost s tím, že možná budu muset rezignovat. Pokud by se to stalo, tak by vás pochopitelně dopředu informoval. Jenom jsem vám chtěl už teďka říci, že tady existuje určitá pravděpodobnost, že k tomu dojde. Děkuji. Děkuji Děkuji panu zpravodaji také za ty aktuální informace o případné změně ve vašem působení tady v parlamentu. Teď jménem EPP eh, předávám slovo Aně Marii. Já si myslím, že nekalé obchodní eh, praktiky jsou skutečným eh, problémem a proto jsme se rozhodli, že se jimi budeme zabývat. Již se vlastně jimi zabýváme několik lety v mé zprávě o nekalých retailových eh, praktikách. My jsme vyzývali komisi, aby zmapovala definovala a identifikovala nekalé obchodní praktiky, aby spolupracovala se všemi eh, zainteresovanými subjekty a aby také identifikovala to, jaká opatření přijímají členské státy, ať už jde na, o úroveň legislativní či administrativní. A myslím, že komise tady odvedla vynikající práci. Je velice důležité, aby spotřebitelé měli volnou možnost volby a přitom fungovala dostatečná transparentnost eh, na trhu a rovné podmínky pro malé a velké hráče na trhu, včetně zemědělců. Nekalé praktiky ovšem se netýkají jenom zemědělců. Zemědělci mají své ovšem legitimní obavy. My jsme je vyslechli, snažili jsme se zareagovat, vedli jsme dialog, snažili jsme se být tedy inkluzivní po celá ta léta. Existují opatření, určitá opatření již přijata byla, nemůžeme říci, že by se nic nestalo, takže k určitým změnám již došlo. Vlastně jsme přiš, přešli od eh, situace popření celé problematiky přes konfrontaci až ke konstruktivnímu pozitivnímu dialogu mezi všemi zainteresovanými stranami, což si myslím, že je zásadní, protože všichni, kdo jsou do toho nějak zainteresováni, a jsou zapojeni do fungování této části trhu. Malé i velké firmy vedou dialog. Teď máme tedy iniciativu eh, pro eh, dodavatelský řetězec SC. I eh, je tam zapojeno přes 200 firm. Malé firmy se účastní asi více než velké firmy a vidíme, že dobrými formy pro dialog jsou národní platformy. Snaží se řešit konkrétní problémy e, přímo na místě, jejich počet roste, což vítám například i na Slovensku a v České republice vznikly a já si myslím, že je potřeba, aby eh, Supply Chain Initiative teď již ve svém druhém ruce fungování měla šance dále se rozvíjet. Není samozřejmě dokonalá, ale asi by měla být posílena. Probíhá hodnocení, po kterém jsme volali jako Evropský parlament. Chtěli jsme provést studii SCI. Komisařka Běnkovská nás ujistila, že toto hodnocení bude provedeno do poloviny prosince a že bude parlamentu do té doby prezentována. Takže, pane předsedo, my jsme již několikrát nadnesli otázku důvěryhodnosti našeho výboru a celého parlamentu, když se vyslovíme, jako například před týdnem, když a 7. prosince máme hlasovat ohledně věci, kdy jsme komisi požádali, aby provedla hodnocení pak se podíváte na ten velký počet těch eh, pozměňovacích návrhů, je vidět, že kolegové o to všechno mají zájem. My se tedy vyslovujeme k záležitosti, zda bychom měli eh, na Evropské unii přijímat legislativu, tak si myslím, že by se to mělo řešit bezodkladně. Potřebujeme výsledek té studie komunikaci a sdělení eh, komise, abychom věděli, co dělají členské státy. A myslím, že doposavat Eh, nebylo tedy nakládáno s parlamentem dostatečně eh, důvěryhodně. Ale je to samozřejmě dáno také tím, že máme dlouhé termíny pro hlasování v jednotlivých výborech. Tato zpráva si myslím, že je mm, předčasná, protože nebude dostatečně seriózní eh, nemůže například žádat vytvoření legislativního návrhu. Já bych byla proti takovým pozměňovacím návrhům a také pokud jde o otázku eh, eh, privátních značek, eh, tak jsem velice ráda, že k tomu kolegové podali pozměňovací návrhy. Já jsem k tomu také tady iniciovala diskuzi v Evropském parlamentu. Můžeme o privátních značkách dopodrobna hovořit, A nejsem si jistá, jestli takováto práva ke sdělení komise, kde se o privátních značkách vůbec nemluví, je správným fórem, kde tuto věc řešit. Byť eh, říkám, že to je samozřejmě věc důležitá. Jinak se tedy těším na další spolupráci s vámi, kolegové. Těším se na vznik kompromisních návrhů a na konstruktivní spolupráci. Děkuji. Děkuji za SAD eh, Olga Sehnalová. Děkuji za slovo. Navážu na slova pana zpravodaje i v podstatě na tu první debatu, kterou jsme měli na půdě tohoto výboru. I skupina eh, socialistů a demokratů eh, zastává jasný názor, že nekalé obchodní praktiky jsou závažný problém, kterému musíme věnovat zvýšenou pozornost svědčí tomu konec konců eh, i skutečnost že jsme předložili celou třetinu ze všech pozměňujících návrhů v nichž navazujeme na text pana zpravodaje a dále je rozpracováváme tak mi dovolte zmínit některé oblasti kterých se tyto pozměňující eh, návrhy týkají negativní dopad nekalých eh, obchodních praktik vidíme nejen v omezení investic a inovací ve výrobě ale také ve zhoršení kvality prostřednictvím použitých surovin omezení výběru pro spotřebitele šetření v oblasti mezd a pracovních podmínek. vnímáme vzrůstající fragmentaci pravidel a jejich vymáhání v jednotlivých členských státech přijímání rozdílných vnitrostátních právních předpisů kdy někde existují naopak dobrovolné kodexy roztříštěnost pravidel a podmínek na trhu může vést k nerovnováze s negativním dopadem na dodavatele obchodníky i spotřebitele a také na fungování vnitřního trhu souhlasíme s tím že je nutné dále rozvíjet a podporovat dobrovolnou iniciativu pro dodavatelský řetězec i další dobrovolné samoregulační systémy v tom si myslím panuje shoda. nepovažujeme je nicméně jako dostatečné mechanismy k tomu aby v plné míře řešily problém nekalých obchodních praktik. poukazujeme v pozměňujících návrzích na některé jejich limity. nevztahují se na celý dodavatelský řetězec nedisponují účinnými sankcemi za porušení pravidel a podobně. jednoznačně podporujeme předložení konkrétního legislativního návrhu na vytvoření společného rámce který bude definovat obecné zásady a bude brát ohled na realitu a osvědčené postupy v jednotlivých státech s cílem potírání nekalých obchodních praktik součástí by mělo být mimo jiné zavedení odrazujících sankcí Předpisy by měly umožnit vzájemně uznávat orgány veřejné správy členských států. Neméně důležité je aplikovat jednotný přístup k prosazování pravidel na úrovni Evropské unie, který by měl vést k posílení právní jistoty, usnadnění přeshraničního obchodu, měl by pomoci vytvářet společné normy a vést k výměně osvědčených postupů v celé Evropské unii další otázkou a byla již zmíněna jsou tzv. privátní značky tento rozvíjející se fenomén může sice přinášet spotřebitelům výhody ale již ve střednědobém horizontu může podíl na trhu v kategorii výrobků prodávaných pod vlastní značkou oslabit přínosy těchto výrobků jak pro spotřebitele tak pro celý zemědělsko potravinářský průmysl. jsme proto přesvědčeni že otázka vlastních značek vyžaduje zvláštní pozornost a že je nutné vyřešit potenciální dlouhodobé důsledky pro dodavatelský řetězec. v pozměňujících návrzích jsem poukazovala také na větší zohlednění aspektu dopadů nekalých praktik na koncového spotřebitele. ten není z mého pohledu obecně dostatečně zmapován a to zejména s ohledem na šíři nabídky eh, potravinářských a zemědělských produktů kvalitu nabízených produktů a distribuci marží i tímto směrem bychom proto měli upínat naši pozornost. a závěrem mi dovolte zmínit že eh, tyto požadavky jsou v souladu s prohlášením parlamentu k pracovnímu programu komise na rok two thousand and sixteen který jsme v mezidobí od naší první debaty v září přijali a které zdůrazňuje že jsou potřebná zásadní opatření která by řešila nerovnováhu v potravinářském dodavatelském řetězci a parlament zde vyzývá komisi aby přijala potřebná opatření proto věřím, že tedy i naše zpráva za přispění zemědělského výboru na tuto výzvu naváže a vyšle jasný signál o tom, co konkrétního od komise v nejbližší době v boji proti nekalým obchodním praktikám budeme očekávat. Takže děkuji ještě jednou panu zpravodaji a budu se se všemi kolegy těšit na práci na kompromisních návrzích, tak jak je pan zpravodaj připravil. Děkuji. Děkuji. madame la présidente. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji také panu zpravodaji. V hodně věcech s ním souhlasíme. Řada kolegů už to říkala. Jsme všichni přesvědčeni o tom, že tyto nekalé obchodní praktiky působí škody, které brání dobrému fungování vnitřního trhu a navíc jsou to velké výzvy pro malé a střední podniky. Já bych nechtěl minimalizovat dopad, nechtěl minimalizovat to, že eh, je tady tento problém v potravinářském průmyslu, protože opravdu tam je řada malých a středních podniků, které se účastní tohoto potravinového řetězce. Takže je potřeba, aby bylo jasno, že prostě tento problém existuje. Bohužel existuje velmi často a ohrožuje zásadním způsobem fungování vnitřního trhu. Na tom se asi všichni zhodneme. Nicméně bychom neměli ani zapomínat na to, co se děje v rámci boje proti těmto nekalým praktikám přímo v členských státech. Není to téma, které jsme objevili dneska. Děje se tam řada věcí, takže musíme hovořit o těchto iniciativách. A já vím, že tyto problémy, neřeš, že tyto problémy všechny neřeší tyto iniciativy, nicméně ty iniciativy existují, takže by se měly hodnotit, do jaké míry jsou efektivní. Případně najít oblasti, kde nejsou efektivní. Pan zpravodaj říká, že v členských státech se řada věcí děje a že je potřeba vzít v úvahu. Takže i když je tady možná riziko, že se budeme opakovat, protože už jsme to říkali v tomto sále, v podstatě my dnes se lišíme v tom spíše, jak řešit tento problém, ne v tom, že ten problém existuje. A když už jsme ve fázi pozněvacích návrhů, tak moje pozněvací návrhy se snažili změnit text právě v tom, jak řešit tyto problémy. Předložil jsem pozněvací návrhy, které vycházejí všechny z jedné obecné myšlenky a to, že dneska se těžko rozhoduje o tom, jak radikálně a definitivně řešit tento problém, aniž bychom nevzali v úvahu hodnotící zprávu, kterou nám má poskytnout Evropská komise, a to velmi rychle teď už. Takže v podstatě to má dopad na řadu důležitých otázek. Například seberegulace. Seberegulace je nepovinný systém, to je jasné. A musíme se podívat na to, co nám ta studie o tom řekne a potom z toho vyvodit závěry. A následně, co se týče zavádění evropské legislativy a nové závazné definice nekalých obchodních praktik, tak tam bychom také potřeboval, tam bych také potřeboval, abychom počkali na vyhodnocení komise. Máme referenční definici, kterou si etablovali přímo aktéři z potravinového řetězce, ale víme, že není dokonala, že je potřeba na ní pracovat. To tež platí i pro veřejné orgány, které by měly dohlížet na provádění práva v oblasti boje proti nekolim, nekalým obchodním praktikám, tedy bod 18. Spravodaj chce, aby se to okamžitě řešilo legislativně z evropské úrovně, ale zároveň ty členské státy, které by chtěli zavádět okamžitě tyto orgány, by měly mít tuto možnost, ale musí mít také dostatečné prostředky pro to, aby tyto orgány mohly fungovat. A také je potřeba na ně apelovat, aby si skoordinovali svou činnost a vyměňovali si informace o příkladech osvědčené praxe, protože pokud existují nekalé obchodní praktiky, tak zároveň existují také dobré obchodní praktiky. A pak ještě jednu věc, kterou zpravodaj říkal, že ji zapracoval, ale myslím si, že je potřeba si teda trochu a, pozor, tedy a, ty privátní značky. Tedy někdo něco vyrobí, ale potom se to prodává pod značkou distributora. Za poslední léta jejich podíl na trhu velmi vzrostl jsou to produkty, které, očekávají, eh, které vyhovují očekáváním spotřebitelů. Ze všech průzkumů vyplývá, že to jsou kvalitní výrobky za dobré ceny. A když se podíváme na tady tyto produkty, tak tam máme v podstatě tři kategorie. Máme tam ty průmyslové značky a jsou tam i malé podniky s vlastní značkou. Potom tam máme produkty, které jsou opravdu diskontní, ty nejlevnější a jejich objem prodeje spíš narůstá spíše kvůli hospodářské krizi. A u těchto produktů občas máme problém s kvalitou, nebo minimálně otazník, ale jaksi mezi nimi jsou ty značky distributorů, které jsou často dobrým kompromisem mezi kvalitou a cenou. Takže já mám za to, že bychom je neměli považovat eh, za produkty, které je potřeba očerňovat. Já vím, že tady řešíme problematiku podniku a že jsou malé firmy, které vyrábějí tyto produkty pro distributory a jsou prostě často v závislé pozici na tomto velkém podniku. To je jaksi reálný problém, tato závislost těch malých a středních podniků a těch nejmenších podniků, ale to ještě nutně neznamená, že jsou obětí nekalé obchodní praktiky. To jsou prostě dvě různé věci. Možná jeden den bychom se mohli zabývat právě eh, tím prahem, na základě kterého vzniká závislost, ale musím říci, že jsem se setkal s podniky, pro které nakonec to byla výhoda, že prostě mají a dopředu zajištěné pravidelné objednávky a konec konců za to dostávali za to zboží ceny, které jim umožnili přežít. Takže to je potřeba také vzít v úvahu. Je potřeba o tom diskutovat. Ale možná ne v rámci této zprávy o nekalých obchodních praktikách. To si myslím, že je jiné téma. Spravodaj předložil kompromisní pozněvací návrhy. My jsme je dostali včera navíc polsky, bez překladu. Moc se omlouvám, ale v podstatě pro tuto chvíli jsme se s tím nebyli schopni seznámit, ale zítra máme, od zítřka máme zasedání stínových zpravodajů. Možná, že už teď se pracuje na anglickém, minimálně anglickém překladu, ale v podstatě neměli jsme to k dispozici a že až to bude k dispozici, tak budeme moci konstruktivně a smířlivě hovořit o těchto spravodajích. Buď to o, s tímto spravodajem, anebo pokud jeho budoucnost dopadne jinak, tak jedním z jeho kolegů či kolegyň. Děkuji. So Dennis de Jong's not here. Dennis de Jong tady není, Soltes. Děkuji. Mm, nespravodaji, ehm, stínoví zpravodajové, je tady eh, stále rostoucí horizontální vertikální eh, integrace v potravinovém řetězci stále více přeshraniční. Statistiky ukazují, eh, že malou obchod jako Riddle, Aldi, Carrefour a podobně mají více než 50% trhu v Evropě. Proto ten problém má evropskou dimenzi a Evropská unie musí sehrát důležitou roli. Musíme si být také vědomi, že um, tyto praktiky nejsou přítomny jenom tady, ale že musíme si být eh, vědomi také um, situace v rámci business and business. Vede to k plítvání potravinami, Eh, má to špatný vliv na zaměstnanost, kvalitu, mm, kulturu, potravinářskou, dědictví kulturní a podobně. Mm, mm, všechny subjekty v potravinářském řetězci musí být chráněny před nekalými praktikami. Když tyto praktiky se předávají stále dále, mm, v tom řetězci musíme řešit vztahy mezi dodavateli a odběrateli a přeshraniční vztahy k třetím zemím. Jsou určité limity seberegulace. Jasné ustanovení definice plus nutné zdroje pro zajištění plné implementace jsou potřebné Potřebujeme koordinaci a e, organizaci, proto žádáme vytvoření orgánu, který by koordinoval a vytvářel e, nejlepší praxi. Měli bychom začít e, se směrnicí, která by to řešila. Neměli bychom jenom tiše přihlížet, jak malé podniky, mikropodniky jsou nejzranitelnějšími vůči nekalým praktikám které stěžuje jejich přežití na trhu. To si nemůžeme dovolit. Eh, mm, především, když stále říkáme, kdy, eh, když, že malé střední peníky jsou páteří evropské ekonomiky. Eh, rovná konkurence je nutná a také uplatňování spravedlivé legislativy, která by chránila všechny subjekty potravinovém řetězci. Eh, tak to můžeme eh, zajistit, aby potravinový řetězec eh, fungoval. Jasný mechanismus uplatňování na úrovni členských zemí je potřeba, protože pokud spotřebitelé čelí možným ztrátám kulturní diverzity i obchodům, Postoj zelených je, se odrází v pozměňovacích návrzích, který jsem předložil. Doufám, že budou začleněni do kompromisu zpravodaje a také se těším na budoucí spolupráci eh, se zpravodajem a eh, stínovými zpravodají. Děkuji. So, um, Mr. Zulos, uh... Pan Zulos, zpravodajem někdo další si Není tady, ale eh, dobře, dáme slovo zpátky zpravodaji. Děkuji mnohokrát. Rád bych začal jednou technickou připomínkou. Všechny kompromisní návrhy jsem sekretariátu předal v termínu podle pravidel. Doufám a jsem přesvědčen, že ve čtvrtek na zasedání stínových zpravodajů už to anglicky bude. Omlouvám se, že to nemáte, ale je to mimo mou kontrolu. Neměl jsem vliv na to, že jste neměli tyto kompromisy anglicky nebo ve svých vlastních jazycích. Dámy a pánové, jenom velmi stručně dovolte, abych reagoval na vaše připomínky. Protože se to týká toho, o čem je spor od samého začátku. Paní poslankyně Koraca Bild řekla, že existují určité kroky, které během posledních let eh, zaujala Evropská komise nebo Evropský parlament, co ukazuje, že nepodceňujeme toto téma. A já s tím souhlasím. Práce na tomto problému již probíhají deset let. A těch posledních deset let vždy docházíme k závěru, že je potřeba s tím problémem něco udělat, ale nic víc. Prostě jenom říkáme, že je potřeba s tím něco dělat. A z toho důvodu já jsem chtěl postupovat rázněji a chtěl jsem apelovat na vás, a říkám to na každém zasedání, že je potřeba, abychom přešli od slov k činům. Tak, aby náš výbor vyslal jasný signál Evropské komisi, že je potřeba učinit ještě jeden krok dále. Aby to nebylo jenom apelování, ale aby naše práce měla výsledek v konkrétnímu činu Evropské komise. Ne našeho činu, protože my to nemáme v pravomoci. Evropská komise má v této oblasti eh, přijímat opatření, pakliže se mají přijímat. Kolegové, kteří se mnou nesouhlasili, vlastně chtěli říci, že já jsem chtěl diktovat nějaké řešení. Že v této zprávě jsem chtěl hovořit o regulaci a o sankcích, které se musí zavést. Ale to není pravda. Ta moje zpráva a především bod 17 a 18 hovoří o tom, že spíše apeluji na Evropskou komisi, aby ona přijala to nejvhodnější opatření a nejefektivnější opatření v této oblasti, ale chci, aby tato zpráva vyslala jasný, nekompromisní signál Evropské komisi, že prostě je potřeba přestat se na tuto věci jenom zamýšlet a je potřeba s ní začít něco dělat. Já to vím nejenom proto, že se mi to zdálo někdy v noci. Vím to proto, že jsem byl na desítkách či stovkách setkáních s těmi lidmi, na které ty nekalé praktiky mají negativní dopad. Četl jsem si dokumenty, četl jsem zprávy. Například, máme tady zprávu Evropského hospodářského sociálního výboru, který hovoří o obchodních vztazích v maloobchodě. A tam se jasně říká, že seberegulace nepřinesla pozitivní výsledky. A etické kodexy také vedou k filozofickým otázkám, tedy o, ja, o co jde v případě nadnárodních operací a e, korporací, pardon, co se týče e, těchto obchodních vztahů. A ESV také říká, že je potřeba, abychom měli vnitrostátní orgány, které budou mít právo činit kroky z vlastní iniciativy a prostě většina našich zpráv, zpráv parlamentu říká, že máme tady tento problém nekalých praktik a zatím jsme měli dobrovolná opatření, jako například ta iniciativa a dodavatelského řetězce, ale tyto aktivity nevedly k dostatečným výsledkům. Já si prostě myslím, že je potřeba, aby výsledkem naší práce byl jasný apel na to, že je potřeba přejít k činům po těch deseti letech. A neměli bychom, jak říkal pan a, poslanec Rošford, že bychom, že jsme již vypracovali určité metody v jednotlivých členských státech. To je pravda, s tím souhlasím. A já sám ve své zprávě říkám, že nechci znevažovat tyto výsledky, ale jenom prosím o to, abychom ještě posílili tato opatření regulačními opatřeními, které může Evropská komise. Já vím, že lidé už začínají odcházet, můžu vám do toho na chviličku vstoupit? Takže pokud můžu vás na moment přerušit. Co se týče této zprávy, tak vy jste, Evropská komise si zrala studii k tomu. Evropská komise vystoupí za chvíli. Předám slovo panu Dantomu a potom dostane slovo komise. Jenom jsem chtěl připom- chtěla připomenout, na čem jsme se dohodli mezi koordinátory a to, že se bude hlasovat o této zprávě ve výboru a budeme tam mít jak oddělené hlasování, tak hlasování po částech, můžete si o ně požádat, kde chcete. A také na koordinátorech jsem souhlasila s tím, že budete mít možnost znovu předložit v plénu pozněvací návrhy, na základě informací, které předloží komise ve své studii. Takže tímto předám s panu Jackevičovi slovo, aby dokončil svůj projev, potom pan Dante a potom komise dostane poslední slovo. Tentokrát výjimečně moc často poslední slovo tady nemá. Prosím. Děkuji, už to bylo skoro u konce, paní předsedkyně. Pan poslanec Rošford řekl, že tady máme určité výsledky v členských státech, a to prostřednictvím vnitrostátní regulace anebo dobrovolných iniciativ. To v každém případě neneguji. A my naopak si velmi ceníme těchto kroků. My jsme je chtěli jenom posílit a to prostřednictvím opatření, které navrhne Evropská komise a které budou eliminovat veškeré nedostatky v této oblasti. Takže je potřeba připomenout, že ta řešení, které já navrhuji, nehovoří o eliminaci dobrovolných opatření. Vůbec ne. Říkají přesný opak. Chceme se zabývat právní úpravou z evropské úrovně, která by umožnila stanovit příslušné orgány ve státní správě členských států, které by dbaly o to, že v oblasti boje s nekalými praktiky bude prosazováno právo. V této zprávě jsem nikde nehovořil o tom, že bychom měli eliminovat dobrovolné opatření a dohody mezi členy nebo aktéry tohoto trhu. Ale tam, kde dobrovolné opatření fungovat nebude, tak potřebujeme tvrdší nástroje. Tak, aby nebyli diskriminováni ti menší, malí a bezbranní aktéři. Tak jsem chtěl apelovat na vás všechny a Mnohokrát ještě jednou děkuji za vaši podporu. Bene, grazie al relatore. Prima di concludere lavori... Děkuji. Děkuji zpravodaj. Vím, že uh, asi komise by si přála slovo ještě než skončíme. Děkuji. Já budu stručná, ale chci říci, že Eh, velice usilovně pracujeme na této studii o iniciativě mm, dodavatelském řetězci. Mm, co nejdříve budeme eh, prezentovat naši zprávu. Zpráva komise mm, ve formě komunikace má dvě části. Ehm, jednak eh, studie o iniciativě dodavatelského řetězce a dále eh, to, co se děje v členských zemích. Řada kolegů si vzala slovo, je důležité podívat se na to, co se děje v členských zemích. Komise ve svém sdělení již v roce 2014 souhlasila s tím, že dobrovolné iniciativy um, mohou um, vyžadovat doplnění regulačními iniciativami. Ale my máme tyto regulační iniciativy na úrovni členských zemích a máme jich stále víc. v členských zemích bylo dosaženo významného pokroku a toto musíme řešit nejenom zda uh, iniciativa v dodavatelském řetězci dobře funguje nebo ne, jak ji zlepšovat, ale také zda můžeme tuto legislativu v členských zemích podpořit a zlepšit a jak. Nechci předjímat, co bude v naší mm, zprávě, ale zdá se, že v mnoha členských zemích jsou ehm, věci, které se snaží eh, komise řešit. Nebudu ale mluvit o výsledcích, protože ehm, výsledky naší zprávy nemáme. Mohu jenom potvrdit, že uděláme všechno pro to, aby mm, studie a zpráva byla k dispozici co nejdříve. Dovolte, abych ehm, se také vyjádřila k těm privátním značkám. To je téma, které pečlivě sledujeme. Komise již před několika lety, když um, posuzovala uh, dopady o malobchodní koncentrace na inovace, tak um, se objevily velice zajímavé výsledky, které souvisí s privátními značkami a jejich efekty um, na inovace. Je to známé samozřejmě. Soukromé značky ehm, velice oceňují spotřebitelé a eh, studie ukazuje, že soukromé značky eh, podporují inovace, ale byl tam určitý bod, kdy privátní značky již přestaly ty inovaci ehm, podporovat v malo obchodu. My pečlivě analyzujeme, zda tyto výsledky studie if what really explains this hmm. e, skutečně vysvětlují ta zjištění a zda je to dostatečně pevn, hmm, jasné. Takže práce na tomto probíhají. Je to jin, jaksi oddělený eh, tok eh, prací a je to mnohem širší téma než eh, nekalé obchodní praktiky. Soukromé Ehm, značení, primátní značky jsou velmi důležité. Eh, je to téma, které obecně se týká fungování malou obchodu a ovlivňuje to inovace. Nelze to tedy omezit jenom na nekalé obchodní praktiky. Děkuji. Děkuji komisi. Toto vypadá jako mm, konec našího dopoledního programu. Příští schůze bude 7.12. zde v Bruselu a dnes odpoledne, jak víte, máme společnou schůzi s digitálním jednotném trhu společně s ITRE, takže to bude zajímavá konference dnes odpoledne. Je to v PHS 50 je to tedy naproti plenárnímu sálu, ta velká místnost. Děkuji a přeji dobrou chuť.